Dámy a pánové, vážení kolegové, začneme. Máme trošku spoždění, ale eh, čekali jsme ještě na jednoho kolegu. Pokud vás ruším, tak mi prosím vás eh, to dejte vědět. Není problém, já pak přestanu mluvit, ale prostě mm, přeci jenom začít bychom měli eh, Máme velmi eh, důležité téma. Vy všichni víte, že je to téma ITER a máme tady velmi eh, vzácné hosty. A já bych navrhl, že bychom začali generálním ředitelem DG Výzkum. Buďte tak hodný a stručně nás informujte o aktuálním stavu. Eh, nemusíme si vysvětlovat, jak významný a důležitý je ITER projekt, to víme všichni. A jde o ten problém, jestli to vidím správně, že mm, tento e, výbor se velmi zajímá, má velký zájem o to, aby ITER existoval a trval a e, zase se musíme starat o to, jak to ufinancovat. Takže e, tady potřebujeme řešení a budu vám všem vděčný, když nám v tom trochu pomůžete. Jste tedy na řadě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Jak už jsem říkal při poslední návštěvě v tomto výboru, byl jsem jmenován generálním ředitelem pro výzkum 1. července. A ITER byl první spis na mém stole a neuplynul jediný den, kdyby se ITER znovu neobjevil na mém stole. A dnes bych vám rád nabídl určitá vysvětlení, pokud je o stávající situaci a můj kolega, který má na sporosti rozpočet, bude mluvit o rozpočtových položkách. A já se zaměřím spíš na otázku zprávy, řízení a ztrát. Protože my bychom vám chtěli předvést, nakolik ten projekt zvládáme, abychom se v budoucnu vyhnuli překračování nákladů. Jak víte, otázka řízení a zprávy, to je první věc, na kterou chci upozornit. Struktura zprávy projektu ITER je komplexní. Co se týče organizace máme jeden subjekt, který má na starosti výstavbu. Současně se strany projektu zavázaly, že poskytnou jednotlivé prvky jako příspěvky, na které nesou vlastní finanční odpovědnost prostřednictvím vnitrostátních agentur. Té evropské se říká Fusion for Energy, má sídlo v Barceloně a nově jmenovaný ředitel sedí vedle mě, je to Frank Brisco. Evropská unie přispívá více než 45 zdrojů ve, stá- ve fázi výstavby. To je něco víc než na rozdíl od e, ostatních mezinárodních stran, které přispívají něco víc než 9 Komise, která představuje nebo zastupuje EU v radě, která je hlavním správním orgánem, má proto také více hlasovacích práv. I když veškerá nejdůležitější rozhodnutí v této e, mezinárodní organizaci vyžadují jednomyslnost tato struktura znamená, že jsou všichni motivovaní, ale znamená to také, že je nutná nesmírně efektivní organizace a zpráva. Při mezinárodní vědecké spolupráci v tomto ohledu, v tomto rozsahu, se dá očekávat, že to nebude jednoduché. Na evropské úrovni Fusion for Energy, to znamená naše domácí agentura v Barceloně, je společným podnikem, takový má právní statut, Základem její činnosti je zajišťování a dodávky pro mezinárodní organizaci ITER, pokud je o jednotlivé složky, prvky, součástky, které má dodat Evropa. Musíme zajistit, a v současné době předpokládáme, že budeme mít opatření na posílení správní struktury tohoto projektu. A poslali jsme vám také dokument, pracovní dokument, který jsme nedávno přijali. A tam uvádíme naprosto jasně, jak máme v úmyslu vylepšit strukturu zprávy a řízení v projektu ITER. A tady mám na mysli jak mezinárodní organizaci, tak ten společný podnik Fusion for Energy v Barceloně. Nyní něco k otázce nákladu. To je druhá věc, kterou mám tady na seznamu. Jak víte, projekt hodně překročil náklady. Náklady se hodně zvýšily, ale musíme si připomenout, že dohoda o projektu ITER byla podepsána v listopadu 2006 na základě původních cenových odhadů z roku 2001. A cenové odhady, odhady nákladů v roce 2001 potvrdili vědci z členských států. A jedna z prvních věcí, kterou organizace ITER udělala, když vznikla v roce 2007, bylo detailní přehodnocení návrhu projektu. To samozřejmě vycházelo z původního výpočtu z roku 2001. A toto přehodnocení samozřejmě vedlo k jednoznačným prohlášením, konstatováním a k upraveným cenovým odhadům. Ukázalo se, že je to nutné. Vzhledem k tomu, do jaké míry se náklady navýšily, komise okamžitě požádala o několik nezávislých vyhodnocení těchto odhadů. Provedli je nezávislí odborníci a v polovině roku 2009 byla ukončena všechna tato externí hodnocení a měli jsme velice dobrou představu o tom, jaké budou přesně náklady tohoto rozsáhlého mezinárodního projektu. A okamžitě jsme vám o tom podali zprávu. Vzhledem k velkému navýšení nákladů Evropská unie potřebuje asi 1,4 miliardy eur navíc. My jsme navrhli, jak to řešit. A kolega Joan Juan k tomu ještě něco řekne. Pokud je o zprávu a řízení tohoto projektu, komise navrhuje, jakým způsobem zajistit, prostřednictvím jakých činností zajistit, že se zpráva a řízení posílí. komise tyto věci navrhuje nejenom z hlediska fungování organizace Fusion for Energy, ale také pokud je o tu mezinárodní organizaci. Byli jste informováni o tom, že v obou organizacích bylo, došlo k výměně vrcholného vedení a teď máme dva prvotřídní manažery, kteří už mají zkušenosti s takovýmto typem projektu na mezinárodní úrovni. Jedním z nich je Frank Brisco v Barceloně, Fusion for Energy, a pak je to profesor Moltužima, generální ředitel organizace ITER, která má sídlo v Kanaraši. Pan Brisko dělá všechno, co je v jeho silách, aby zajistil, že organizace Fusion for Energy bude vhodná pro svůj účel. Aby ta organizace byla zeštíhlená, účinná, aby byla vhodná pro svůj účel a aby se skutečně podařilo mít pod kontrolou řízení tohoto projektu. A v materiálu, který jsme vám poslali včera večer, podrobně uvádíme opatření, která předpokládáme, abychom ukázali, že máme jediný záměr, a totiž vyhnout se v budoucnu překročení nákladů, zajistit účinnou zprávu a řízení tohoto mezinárodního projektu, projektu, který zoufale potřebujeme, abychom naplnili své ambiciozní cíle v oblasti energetiky a omezování uhlíku. Je to projekt, který si nemůžeme dovolit nenainvestovat. Frank Blisko sedí vedle mě. On už připravil ambiciozní akční plán. Už teď eh, jsou patrné určité výsledky. Už teď jsme viděli opatření, která vylepšují postupy při zadávání veřejných zakázek, opatření na omezení nákladů a v pozdější fázi doufám, že také bude mít možnost, pane předsedo, vystoupit, abychom vám opravdu ukázali, že děláme všechno, co je v našich silách, abychom vylepšili zprávu a řízení tohoto komplexního mezinárodního projektu. Děkuji vám. Děkuji. Teď bych dal slovo eh, panu Žužoánovi, generálnímu řediteli pro rozpočet, eh, protože on eh, za půl hodinky už musí zase na jiné jednání, takže eh, nyní máte slovo, prosím. Merci beaucoup, président. Děkuji vám, pane předsedo. Ohledně financování těchto dodatečných výdajů ve výši 1,4 miliard a podle postupu, tak jak ho popsal můj kolega, který je velmi přísný, tak my jako komise jsme hleděli na to, abychom nalezli prostředky pro příslušné financování tohoto projektu, tak abychom zohlednili tyto vzniklé potřeby. V červnu jsme vypracovali sdělení radě, a to s ohledem na diskuse, které jsme vedli s jednotlivými členskými eh, státy koncem eh, června tohoto roku a snažili jsme se radě a před eh, parlamentu navrhnout financování pro léta 2012 a 2013 tak abychom věděli, jaké úvěry musí být vza, eh, eh, braty, to je ve výši 860 milionů eur. Musíme se snažit nalézt financování pro 540 milionů eur. Co se týče těch 860 milionů, tak tady jsme prováděli již určitá upřesnění. A 400 milionů z nich eh, pochází z manže, z marže, z okruhu 2 a 460 milionů pochází z 1 a z toho rámcového programu a chtěl bych říci, že e, závazky se pohybují e, kolem jednoho, jedné miliardy ročně. Od té doby jsme mohli provést také nové vyhodnocení našich potřeb s tím, že jsme vzali v úvahu potřebu, nutnou e, potřebu, tak jak ze strany rády, tak ze strany parlamentu a šlo o to, aby bylo jasně řečeno, jak bude vypadat financování celkově. Situace v oblasti okruhu 2 nám umožňuje, abychom počítali s podstatným doplňkovým financováním a to tím, že převedeme disponibilní fondy z této z tohoto okruhu do okruhu 1a, což znamená, že celkem pakliže Rada a parlament to akceptují, bychom mohli financovat v rámci rozpočtového e, postupu schválení e, opravních rozpočtů a celkem financovat 1 miliardu 400 milionů. Toto financování se skládá z následujících eh, rozpočtů. Jednak eh, transfer z okruhu dvě, to by bylo 814 milionů eur s ohledem na disponibilitu těchto rozpočtů s ohledem na opravný rozpočet pro roku 2012. Potom další eh, peníze, které vyplývají z dalšího okruhu, bylo by to kolem 5 milionů. Vyplývalo by to také z určitých eh, omezení mzdového charakteru, a bylo by to zhruba 54 až 39 milionů, čili 82 milionů týkající se mzdových nákladů a potom 18 milionů, okruh 3 a 15 milionů v rámci okruhu 1a a potom přerozdělení prostředků tak, jak jsme s ním počítali. To nám umožní, abychom globálně odpověděli na potřeby financování ITERu a to počínaje tímto podzimem je zapotřebí dát kompletní odpověď jak radě, tak parlamentu k tomuto tématu. Tolik v, této, v tomto stádiu je zapotřebí, aby nyní došlo skutečně ke, skutečně ke schválení, protože opravný rozpočet 2010 a rozpočet na rok 2011 jsou důležitá. Je jasné, že 2011 je nutno vidět pod e, různými perspektivami. Takže je Kdybychom nepostupovali tímto způsobem, tak by to bylo asi problematické, protože bychom neměli dostatek finančních prostředků pro rok 2011. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. A na závěr bych dal slovo řediteli agentury v Barceloně, panu Briskovi, a požádám vás o stručné stanovisko. Buďte prosím struční, protože kolegové eh, se jistě těší na to, až vám budou moci pokládat otázky. Mnohokrát děkuji, velice rád řeknu několik slov na úvod. Možná ke dvěma věcem. Za prvé rád bych zdůraznil projektovou povahu další fáze činností v souvislosti s projektem ITER. Samozřejmě je to obrovský vědecký projekt, ale na dalších 9 až 10 let je to spíš projekt výstavby, stavební projekt. Než jsem v Barceloně začal, proběhlo externí hodnocení a bylo řečeno, že v Barceloně nemají dostatek expertízy z hlediska řízení projektu. A když jsem to viděl sám na vlastní oči, mohl jsem jen souhlasit. A proto jsem předložil návrhy správní radě, které byly na začátku října schváleny, abychom určité věci změnili. A to už všechno začalo. Takže například změnil jsem strukturu. Teď má formát projektových týmů, přičemž každý má na starosti jednu z hlavních aplikací. Změnil jsem určité procesy zprávy a řízení projektů. Dokonce jsme zavedli určité průmyslové postupy. A do konce tohoto měsíce se setkám s každým z osmi vedoucích projektových týmů abychom si vyhodnotili, jak vypadá stav prací v tomto novém rámci. A poslední věc k, této, k tomuto bodu. Je možné, že budeme muset vyměnit určité pracovníky, protože ti, kdo mají teď týmy na starosti, jsou pouze dočasní, prozatímní pracovníci a za několik měsíců přijmeme konečná rozhodnutí. A druhá věc, kterou bych mohl zmínit, je to, že bych zdůraznil, že ITER postupuje kupředu v současné chvíli. Začátek byl pomalý v roce 2007, ale já myslím, že jsme všichni podcenili dobu, kterou budeme potřebovat k tomu, abychom v Kadaraši a v Barceloně vytvořili úplně nové organizace a také to, do jaké míry bude ještě potřeba finalizovat návrh jako takový. Toto období už je u konce, ale to jsme přešli do fáze výstavby. Už jsme uzavřeli velké smlouvy na určité klíčové prvky a do konce roku 2010 uzavřeme smlouvy téměř za 1 miliardu eur, co se týče externích prací. To představuje asi 25 našich celkových závazků ve fázi výstavby. Když přijedete do Kadaraše, uvidíte tam, že už se začíná stavět, už máme kostry některých velkých budov, a práce pokračují dobrým tempem. A současně jsme zahájili smlouvy v evropských továrnách na hlavní prvky, například vakuové nádoby. Takže chci zdůraznit, že už nejsme v té úplně počáteční fázi, už jsme zahájili výstavbu. Děkuji. Děkuji vám. A ještě tady máme pana Lamo Prosím ho také, aby se ujal slova. Eh, Pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji, že jste eh, také pozvali předsednictví v souvislosti s touto diskuzi. Budu velmi stručný. V červenci rada schválila závěry, eh, ve kterých zcela jasně potvrdila, jak je důležité skutečně dokončit projekt ITER ale bylo to spojeno s několika podmínkami. To hlavně, co se týče dodatečných nákladů pro roky 2012 a 2013. Je zapotřebí respektovat eh, víceroční eh, plán, tak jak byl stanoven, a to hlavně v okruhu 1a. Tím, že budeme také eh, používat ještě nepoužité úvěry Rada jasně řekla, že částka a modality budou stanoveny během rozpočtové rozpravy. Tady tato rozprava právě běží, existuje trilog v rámci rozpočtu. Diskutovali jsme také o ITERu a myslím, že generální ředitel vám jistě dále k dispozici čísla, která jsou na stole. Předsednictví bych vás chtělo ujistit, že udělá vše, co je v jejich e, silách, aby skutečně jsme v co nejkratší době splnili veškeré podmínky. I komise se bude snažit hrát určitou roli facilitátora v této oblasti jako eh, předseda, který se zabývá atomovými otázkami, tak samozřejmě máme zájem na tom, aby tento plán byl schválen radou 26. Eh, listopadu, která eh, se zabývá konkurence schopností. A jde také o reformu a řízení projektu ITER. Děkuji vám za vaši pozornost. Eh, děkuji vám tež. Všechny zúčastněné instituce um, prohlašují, že mají velký zájem na tom, aby projekt ITER uh, dále pokračoval a dále se rozvíjel, ale současně všechny prohlašují, jestli to vidím správně, že mají zájem také na tom, aby to probíhalo kontrolovanou formou. Mám tady pět zájemců o mm, příspěvek do diskuse a e, další hned zapíšu. Byl bych vám ale vděčný, e, kdybyste se pokusili opravdu formulovat své otázky stručně, protože eh, pan eh, Jean-Jean musí ještě na další eh, jednání. Pokud tedy otázky budou mířeny přímo na něj osobně, tak nám to prosím sdělte a dostanete slovo přednostně. Jinak to udělám podle pořadí. Takže prosím, paní kolegyně. Teď už máme deset lidí, kteří se hlásí do diskuse. Děkuji, pane předsedo, já budu stručná. Eh, já bych ráda mm, přivítala naše hosty a poděkovala jim za jejich úvodní slovo. Eh, jak říkal pan předseda, ITER je důležitý projekt a teď mm, už se v tom i dobře vyznáme. Eh, naše frakce tento projekt mm, Eh, podporuje. Máme tady spoustu finančních, rozpočtových eh, i eh, problémů i problémů s řízením. O tom se tady všem již mluvilo a náš výbor už je v tom také dobře orientován. Každopádně to vede k určitým starostem těch, kteří jsou odpovědní za tento projekt. Bez ohledu na nejrůznější revize, které se už těmito problémy zabývaly, bez ohledu na nový organizace, organigram a nové podmínky, bych měla otázku k panu Smithovi. Eh, co komise v poslední době udělala, co jste udělali vy, co udělal Euratom eh, v posledním roce, řekněme, eh, co jste udělali pro to, aby parlament opět získal důvěru v tento projekt, aby náš parlament byl uklidněn, protože my chceme, aby opravdu ten projekt probíhal eh, dobře, aby probíhal v budoucnosti i nadále. Eh, takže nás nestrašte a doložte nám svá čísla, abychom eh, věděli jasně, aby bylo jasně řečeno, toto jsou čísla, toto jsou částky, které musí být zaplaceny. Sdělte nám taková čísla, kterým budeme budeme moci důvěřovat. A další věc. Velmi nás udivilo, že u takhle důležitého projektu, jako je ITER, u projektu s tak velkým hospodářským dopadem, kde jsou tak velké problémy, že eh, teď eh, eh, máme nový organigram, kterému se přikládá mnohem menší význam Zajímalo by mě postoj eh, vašeho ředitelství pro energie i dalších ředitelství. Děkuji, Kristian Eller. Já se pokusím být stručný, ale ono to není jednoduché. Já si myslím, že ano, většina poslanců mm, mezi námi podporuje projekt ITER. A pak eh, udělám tlustou čáru a řeknu, není to bezpodmínečná podpora. Tři aspekty jsou podle mě důležité. Před dvěma hodinami jsme dostali ten dokument, kde se eh, říká o tom, že eh, komise v určitém pracovním dokumentu se píše eh, své představy o budoucnosti řízení governance tohoto projektu na mezinárodní úrovni i na úrovni Evropské unie Fusion for Energy. Za dvě hodiny něco takového člověk posoudit nemůže. Je tady několik aspektů týkajících se řízení na evropské úrovni, k které eh, velmi eh, ladí s tím dokumentem, který jsme naformulovali my, jde to správným směrem, ale musím říct, že tohle jsou všechno jenom plány. Já jsem eh, tady mm, slyšel teď něco o managementu, o zástupcích managementu a musím říci, že mm, se v tom nevyznám. A co se týče rozpočtu, nejsem přesvědčen o tom, že by parlament eh, bez prověření těch nových struktur a nových kontrol, kontrolních mechanismů eh, by eh, jaksi podpořil ten rozpočet. Nejsou to věci, které by eh, probíhaly nezávisle na sobě, ale vzájemně se podmiňují. Bylo tady řečeno, že čísla jsou z roku 2001 a teď vlastně máme jiný, jinou bázi. Je to pravda i nepravda. My jsme to nikdy nespochybňovali, ale my, a my jsme četli vaše zápisy a a controlling eh, v projektu zcela selhal, eh, když eh, tam bylo řečeno, že jinak, promiňte, jinak byste museli vědět, že dochází k odchylkám a to už na roční bázi čili ty odchylky zřejmě byly akceptovány, nebyly žádným způsobem rozpočtově rozpracovány nebo zpracovány. Eh, vypadá, vypadá to, jako by se žádný kontroling neprováděl, protože by se bylo muselo přijít na ty odchylky již dávno. A eh, také jsme četli zprávu z vašeho interního auditu, kterou měl management dávno k dispozici a ani členské státy, ani komise o těch evidentních chybách v kontrolingu a mm, pochybnostem v rámci kontrolingu byly informovány. E, takže e, v rozpočtu máme zásadní problém. Ten zní, souhlasí čísla, e, protože ta čísla vycházejí z toho, že rada prohlásila na jaře, že nechce vydat 7,2, ale 6,6 miliard. Dobře, řídící výbor potom řekl, ano, bude to možné i s 6 miliard, 6,6 miliardami, ale proč? Jaký je tady manévrovací prostor? Eh, jaké jsou možnosti eh, financovat ten projekt na této úrovni? Za druhé, co se týče rozpočtu přímo, tak teď se nám říká, že od 11. listopadu eh, můžeme rychle získat nějaké, vyčerpat nějaké peníze, musíme vyčerpat z, roz, z určitého z určité rezervy, protože příští rok už nebudou. Já myslím, že parlament bez toho, aby znal, jaké jsou nové struktury, že eh, k tomuto nebude, eh, s tímto nebude souhlasit. Je to přesun prostředků z okruhu 1a, eh, byl to, bylo to předmět rozpočtových vyjednávání, ale jestliže neznáme nové řídící struktury a to, jak, nakolik jsou v pořádku ta nová čísla, tak se k tomu nebudeme moci pozitivně vyjádřit. Máme máme problém eh, to, v tom, že mezinárodní struktura je uspořádána tak, že v podstatě eh, mezinárodní organizace eh, ne, nemohou rozhodovat o technických složkách, ale jsou to národní agentury. E, o tomhle tom, k tomu se vyjadřovali i experti, e, že e, vlastně v tom smyslu, že by nadnárodní struktury nebo agentury vedly ke, ke, ke zvýšení nákladu, ale je otázka, jak to chceme do budoucna financovat. Otázka budoucích více nákladů v tom projektu bude z finančních výhledů 7 nebo finančních výhledů 18. Eh, pokud chce rada tento projekt podpořit, musí říci, jak toto zvýšení nákladů nejen pro projekt ITER, ale také pro Galileo, GMS e vyrovná v budoucnosti, protože možná v tuto chvíli tento deficit na následující dva roky eh, můžeme získat z určitých rezerv z kapitoly 2, ale nebudeme schopni to udělat v budoucnu budoucnosti bez toho, abychom eh, masivně zredukovali výzkumné programy. Tedy tři otázky. Za prvé, eh, Rozpočtový příslip může být vázán pouze na jasné vyjádření o budoucí struktuře managementu a o datu její implementace. Eh, druhá otázka, co budeme dělat s problematikami, které z, při, pocházejí z evropské části, ale v budoucnosti budou přicházet z úrovně IO, kde eh, budou eh, příslušné kapitoly v rozpočtu. A třetí otázka. Potřebujeme eh, také jasné vyjádření o tom, jak v, celko, v komplexních sou, eh, souvislostech FP7, eh, FP18 budeme zacházet s financováním. Eh, teď možná zachráníme ITER, ale z čeho budeme zachraňovat ostatní velké projekty? To je politická otázka a není vázána pouze na ITER. Děkuji. Děkuji, paní Jona Cisli. Jste govorila před za to Já mám podobné úvahy jak o tom hovořil kolega eh, přede mnou. I já jsem toho názoru, že je zapotřebí pokračovat v tomto projektu. Ale nelze říci, že schází 4 miliardy a nelze hovořit pouze o tom, odkud tyto peníze vezmeme. Ale musíme stanovit podmínky pro eh, tyto 4 miliardy. Já si přeji od komise více informací o tom, jak budou zaručeny podmínky, které musí být stanoveny. Nový výpočet musí být důvěryhodný. Za druhé je třeba zaručit, že dodatečné peníze budou stát k dispozici jako celek a ne v částkách různých, protože pak bychom začali zase diskutovat o tom zbytku, který musíme pokrýt. A potom mám určité obavy, co se týče transferu peněz. Nesmí dojít k žádnému zdražení je zapotřebí mít takový projekt, který nebude podléhat žádnému spoždění a tím pádem musíme mít takové řízení, které nám umožní pokračovat v tom projektu tak, jak jsme to naplánovali. Možná, že odpovědi na tyto otázky jsou součástí pracovního dokumentu, ale já jsem tento dokument včera večer vůbec nedostala. Možná, že jsme ho dostali krátce před touto diskuzí, ale to je poněkud neseriózní, protože diskuze by mohla být o hodně lepší, kdybychom měli možnost se předem seznámit s tímto dokumentem a na jeho základě klást otázky. A nyní druhá otázka. Zmínil jste se o tom, že řízení Fusion for Energy se změnilo. Ale já se ptám, co se stalo v Evropské komisi, abychom nyní a do budoucna měli více důvěry. Paní Mosle. Merci, monsieur le président. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Paní Grosetová, já bych chtěla říci, že projekt ITER je projekt, ve kterém jsme partneři, ale my máme i další partnery a já si myslím, že nemůžeme skutečně rozhodnout eh, jinak, než podpořit tady tento projekt, který je zaměřen do budoucna, protože budoucí generace budou těžit z tohoto projektu. A z toho důvodu je třeba akceptovat tento projekt a dívat se dále do budoucna. My už jsme velmi často hovořili o těch dodatečných nákladech. Komise nám dala určitá upřesnění a já bych chtěla říci, že mě to poněkud ulevilo, protože vidím, že existuje možnost pro rok 2010 jak nalézt určité finanční řešení. Ale já teď nevím, jak by bylo možno říci, že nesouhlasíme a že nedodáme tyto dodatečné finanční prostředky. To by totiž znamenalo, že bychom si zahrávali s našimi partnery. A jak naši partneři by si mohli udržet důvěru v Evropskou unii, kdybychom si zahrávali tímto způsobem. Existuje také takzvaná důvěra celého světa do Evropskou unii, která by byla ve hře e, musíme se snažit víc té neprůhlednosti, kterou cítíme v tomto projektu ITER. Možná, že tady nebyla dostatečná transparence, dostatečně jsme nekomunikovali. My eh, chápeme, že došlo k navýšení tohoto rozpočtu, protože v roce 2011 byla jiná situace než v roce 2010, než 2011. Takže ty dodatečné náklady jsou dílem pochopitelné, ale možná, že chyba byla v tom, že se to dostatečně nevysvětlilo. A v době, kdy každý se musí snažit škrtat v rozpočtu, tak samozřejmě se musíme zaměřit na také odpovědnost daných projektů. Je třeba spořit. Všude je třeba spořit. A já si myslím, že my musíme mít důvěru v tento projekt. Takovýto projekt to není projekt, kde bychom mohli couvnout. Tady musíme pokračovat v tomto projektu, ve kterém jsme se jednou angažovali. A abychom mohli v naší angažovanosti pokračovat dál, tak musíme být zcela transparentní. Komise jasně řekla, že má návrh, jak tyto náklady dát k dispozici a musíme se snažit skutečně to akceptovat co nejdříve. Já si myslím, že e, výbor že nemůže být jediný, který by o tom rozhodoval. Kolega Mesároš. Děkuji vám. Chtěl bych říci, že máme krátkodobé investice a dlouhodobé investice a výzkum to je prostě dlouhodobá investice a profitovat z něj budou ne naše děti, ale naša, eh, naši vnuci. Takže to je riziko, do kterého musíme jít. Já jsem byl v, Kara, v Kadaraši před měsícem a Ehm, udělalo to tam na mě obrovský dojem. Viděl jsem, jak eh, projekt ITER pokročil a myslím si, že ten projekt je eh, skutečně Um, mistrovským dílem evropské politiky. Eh, musíme si být ale absolutně jistí tím, kam eh, se chceme ubírat a musíme si také rozmyslet, eh, uvědomit, že to je mm, projekt, kde má Evropská unie určitou průkopnickou roli. Už proto se toho projektu nesmíme vzdát. Pan Jean Joel nám předložil svou představu a já myslím, že je důležité, abychom konečně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 Eh, činit konkrétní kroky. Existuje několik způsobů financování, které byly představeny. Je třeba také říci, že rozpočtová disciplína skutečně nebyla eh, zrovna nejlepší. To není kritika, to je prostě konstatování faktu, protože na základě údajů z roku 2001 spustit projekt, to si myslím, že je dost riskantní. Proto bych rád požádal komisi eh, a Fusion for Energy a ostatní účastníky, účastníky, eh, zúčastněné strany, aby mm, schromáždili eh, veškeré údaje a sestavili plán, ve kterém přesně popíší, jaké náklady eh, mm, máme očekávat v budoucnosti, přestože vím, že tohle to není jednoduché takto eh, dlouho, kalkulovat dlouhodobé eh, náklady na výzkum, proto, ale tato data potřebujeme tak, abychom se v tom dobře vyznali a mohli správně rozhodnout. Voilà. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Děkuji, pane předsedo, že jste mě dal slovo. Můžeme diskutovat já nestílím stejné nadšení jako paní Kroset v rámci tohoto projektu, ale nicméně jsem pro dlouhodobé financování. Jedná se tady o značné náklady a my nemáme vůbec žádné ujištění, že když vzniknou další programy, jako například zemědělský program a program na klimatické změny, že budoucí rok, za dva roky, za tři, za čtyři roky se bude opakovat totéž, protože všechny ostatní politiky Evropské unie musí přispívat na experimentální projekt, o kterém nikdo neví, jak skončí za 30 nebo 40 let. My eh, potřebujeme okamžité financování pro obnovitelné energie, eh, pro účinnou energetickou politiku. A ptám se, zda je skutečně rozumné, abychom se angažovali ve věci, když nemáme žádnou jistotu, jak bude tento projekt pokračovat. Paní Grosetová se zmínila o našich eh, partnerů. Ale naši partneři, ty nešahají do peněženky. Do peněženky saháme pouze my, takže to není jedna a tatáž věc. Vazí. Revazi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám několik bodů ohledně tohoto rozpočtu. V tomto rozpočtu jsme hovořili o kruhu dvě. Okruh dvě, a to je třeba vědět, to je, to je veškerá zemědělská část. A my jsme politici. A říci e, e, zemědělským aktérům, že 400 milionů R, er, euro budeme věnovat na ITER z vašeho rozpočtu, tak to je trošičku zvláštní. A druhá věc, vy jste dali 15 milionů eur, které původně byly určeny eh, pro klimatické změny a pro obnovitelné energii. A bylo to také eh, vzato z právě Van Prent. Takže ptám se na další věci. Z těch 540 eh, milionů které budou v sedmém výzkumném programu, čili v Euratomu, přibereme peníze na jin, jiné projekty. Z jakých programů budou tady tyto částky? Bylo by dobré, aby bylo zcela jasné, z čeho poplyne těch 540 milionů. Bude to z německého eh, projektu eh, fuze nebo z jakých projektů to bude? Bylo by dobré, aby všichni měli přístup k těmto informacím. A druhá věc, vy jste hovořil o eh, dodatečném financování, ale hovořil jste pouze o financování 2000 2012-2013. A jak to bude vypadat v období po roce 2013? Odkud budou pocházet prostředky tam? A já jsem také byla eh, v Karadaši a práce tam začaly. To je to, co řekl také eh, pan Bisko ale tyto práce začaly nelegálně, protože eh, nebylo žádné veřejné šetření. A v tomto dokumentu říkáte, že z 28. července padlo rozhodnutí, které umožnilo zahájit výstavbu. A já 13. října tady mám určitou depeži, kde bylo řečeno, že veřejné řízení začne až koncem tohoto roku. Čili vy jste začali se stavebními pracemi, ale veřejné slyšení začne až později. Já si myslím, že by to mělo být naopak. Napřed veřejné slyšení a teprve potom by měly začít práce. A já si myslím, že ani eh, ta žádost, která byla zaslána, tak ještě nebyla splněna. My jsme s mezi roky 2001-2010 a strojnásobili rozpočet. To bylo za prvé a za druhé se nacházíme v určitém nedemokratickém procesu vůči občanům. Dobře, tady i tosky budou ještě posléze vyřešeny. Paní de Castillo. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla poděkovat hostům za jejich vystoupení. S některými z těch věcí, které tu zazněly, souhlasím, nebudu to opakovat. A myslím, že jádro problému, a vy jste to v podstatě také vyjasnili, podle mě spočívá v tom, že jsme měli určité problémy ve vedení od samotného začátku, i co se týče termínů, hud, hospodářské problémy, finanční problémy, zpráva a řízení zdrojů, zpráva a řízení celého projektu. To všechno bylo problematické. A zvlášť s výhledem do budoucna mi připadá nejzajímavější, že vedení, které odpovídalo za to, že všechny cíle projektu budou naplněny, mělo upozornit když se objevily problémy a mělo zajistit, že se všechno napraví a všechny zdroje se využijí účinným způsobem. Samozřejmě to se může stát v jakémkoliv podniku, ale podnik, který funguje pořádně, by měl mít takovéto mechanismy, které na to upozorní. A v projektu ITER se to nestalo. Já myslím, že máte naši plnou podporu. Je to opravdu důležitý projekt. Ale pokud nedosáhnete nějakého pokroku, tak bude těžké přesvědčit třeba mě a mé kolegy, že je možné vyřešit všechny problémy. A já bych chtěla vědět, vzhledem k tomu, že teď máme novou definici, nově jsme si ten celý systém vymezili, jak jste říkali, jak se tady postavíme k tomu, že ta část vedení, řízení, která vychází z upozorňování na problémy, jakým způsobem to posílíme? Dobře, kolegyně a kolegové, já teď přeruším eh, kolo otázek, aby pan eh, Jean-Jean mohl odpovědět, nežli odejde, protože tam bylo několik otázek, na které by měl odpovědět on. Já vás tedy žádám o pochopení, že teď udělíme slovo panu Jean-Jeanovi eh, a je důležité, aby on odpověděl, nežli odejde, jinak by to nemělo smysl. Děkuji vám, pane předsedo. Budu se snažit eh, zodpovědět rozpočtové otázky a zbytek odpoví můj kolega Smith. Co se týče financování. Eh, a vracím se k otázce, která se zabývala okruhem dvě. Znamená to, že evropské zemědělství bude zbaveno určitých prostředků? Odpověď zní ne protože tady se jedná o rozpočtové prostředky, které nebyly využity během roku 2010. E, rok končí a to 15. října pro zemědělství. To jsou teda fondy, které jsou disponibilní, které jsou vraceny členským státům normálně jsou vraceny do národních prostředků a my děláme to, že řekneme, že máme určitou des marži, kterou převedeme do rubriky 1a, která pokrývá výdaje na projekt ITER. Čili tady se nejedná o to, že E, vezmeme něco ze zemědělství, tady se jedná o disponibilní fondy v rámci rozpočtových linek pro rok 2010. A to jsou e, prostředky, které lze využít ještě před koncem tohoto roku, protože jinak budou tady tyto fondy ztraceny pro evropské výdaje chtěl bych říci, že v uvozovkách máme teď šanci využít tyto prostředky, protože výdaje na zemědělství byly o hodně nižší, než se s nimi počítalo. Co se týče, a to je za druhé, otázky eh, financování těch 480 milionů eur. Eh, můj kolega eh, se bude zabývat určitými programy v rámci sedmého výzkumného programu, ale těchto 480 milionů, 460 milionů to jsou zhruba asi 2% celého rozpočtu, čili je to relativně nízká částka v porovnání s celkovým rozpočtem. Co se týče backloadingu, tak co se týče finančních perspektiv pro rok 2013, existuje vždycky navýšení o 1 miliard v rámci eh, těchto programů. A třetí otázka je, eh, co se bude dít eh, tehdy, když dojde k překročení tohoto rozpočtu po roce 2013. Komise zaujmula zcela jednoznačné stanovisko. A bylo zapotřebí bojovat členskými státy ohledně e, závěru Rady z července. Komise řekla, že nelze obětovat jiné politiky jedné jediné politice. Jinými slovy řečeno, nemůžeme počítat s tím, že bychom snížili naše ambice v jiných oblastech. A z toho důvodu máme teď tady tyto disponibilní fondy ze zemědělství, což je taková velká a šťastná šance. My budeme říkat toto jednotlivým členským státům. My jsme ochotni dát určitou částku pro financování velkých projektů z rozpočtu, ale rozpočet společenství nemůže neustále financovat překročení rozpočtu jako takových. Musíme nalézt trvalé řešení této otázky. A pro ITER, pro komise řekla, že to bude 1 miliarda 4 a když by mělo dojít k dalším problémům, tak jednotlivé národní rozpočty budou muset tyto problémy financovat. A komise potom také řekla, že je zapotřebí prověřit, zda by nebylo vhodné vytvořit určité specifické struktury pro velké programy, které by byly financovány v rámci pevných dotací ze rozpočtu společenství. To je to, co jsme řekli a co budeme opakovat také v rámci dalších finančních perspektiv. Tolik, pane předsedo, k tomu, co jsem chtěl dodat. Já bych chtěl ještě jednou ale říci, že je nutné nalézt řešení eh, financování takzvanému rozhodčímu řízení, tak jak tomu dojde eh, v rámci rady pozítří. Musíme zohledňovat také návrhy komise v červenci. Komise eh, chtěla rubriku A nějakým způsobem přerozdělit. Teď jsme se trošičku zvrátili tady toto postavení a Komise se snaží za současných okolností nám umožnit pokročit v tomto projektu v rámci stanovených hůd. Děkuji. Děkuji vám za eh, jasné odpovědi a požádám ještě pana Smise, aby odpověděl na zbývající otázky. Mnohokrát děkuji. Jen za naši stranu bych na ty otázky zkusila reagovat. Nejprve bych chtěl zdůraznit, nakolik si ceníme vaší podpory pro projekt ITER. Skutečně je to projekt, který si nemůžeme dovolit neudělat. Potřebujeme k tomu přistupovat odpovědějícím způsobem. Potřebuje ten projekt tady, jinak budeme mít určitě v budoucnu problém s dodávkami energie a rozhodně budeme mít problém i z hlediska naplnění cílů v oblasti životního prostředí a cílů omezování emisí CO2. Takže musíme pracovat na této možnosti. A jistě je to riskantní projekt. Jako všechny výzkumné projekty. Ale prostě to udělat musíme. Nemůžeme si dovolit neudělat to. A je tady také otázka důvěryhodnosti na mezinárodní úrovni. Vzali jsme ten projekt na sebe, k něčemu jsme se zavázali, máme další partnery z celého světa a oni čekají, že je povedeme. Že to nevzdáme. Že a kdybychom najednou ukázali, že nejsme odhodlaní pokračovat, bylo by to špatné na Mezinárodním fóru. A kolega Zhang Zhang řekl jasně, že musíme najít těch 1,4 miliardy, ale ne na úkor rámcových programů. A já si myslím, že to říkalo několik z vás a říkáme to i my. Rámcový program přispěje, zaplatí určitou část, to je jistě rozumné, a těch 60 milionů, které se navrhují z toho rámcového programu, je proto také přiměřená částka. Stane se to znovu? Samozřejmě, já jako nový generální ředitel udělám všechno pro to, abych, abychom se tomu vyhnuli, takovém překračování nákladů a problém, pokud je o ty problémy s vedením. Od svého jmenování v červenci čelím těmto otázkám a už chci, abych to měla za sebou. My jsme přijali určitá opatření, proběhly změny ve struktuře vedení i v mezinárodní organizaci ITER, i v, ve společném podniku Fusion, for Energy v Barceloně. Nebylo to snadné, ale bylo to nutné, aby tu práci dělali ty správní lidé. Nejsou to možná osvědčení politici, ale jsou to lidé, kteří jsou schopni vést komplexní projekty, jako je ITER. A Frank Brisko, který sedí vedle mě, je člověk, který byl jmenován díky jeho schopnostem a když se podíváte, co má na sebou, určitě to na vás udělá dojem. Takže z tohoto pohledu už teď přijímáme určitá opatření, abychom vylepšili řízení a zprávu a abychom také udrželi pod kontrolou náklady. Tato opatření jsme navrhli v tom pracovním dokumentu. Dali jsme vám to včera večer, někteří z vás to dostali dnes ráno. Já se omlouvám za to, že to přišlo tak pozdě, ale až si to projdete, tak samozřejmě můžeme znovu přijít mezi vás, můžeme si o tom znovu promluvit. Já jsem vám prostě chtěl ukázat, že sem nechodíme jenom žádat o další peníze, ale že přinášíme i řešení. Řešení na vylepšení zprávy a řízení projektu. A jedna věc, která mě opravdu zlobí, ale to se netýká vás, spíš členských států, je to, že díky panu Briskovi už jsme teď dosáhli velkých úspor, ale abychom ukázali, že to myslíme vážně i z hlediska vedení, a teď rada říká, aha, už jste dosáhli úspor, takže možná potřebujete méně než 1,4 miliardy. To je naprosto nerealistická debata. Týká se to řady členských států a my děláme všechno, abychom si vytvořili určité rezervy, děláme všechno pro to, abychom ušetřili náklady, abychom pokryli potenciální problémy třeba za dva, za tři, za pět let. Abychom se skutečně přidrželi toho maxima 6,6. A to také znamená, že potřebujeme vaši plnou politickou podporu abychom dostali 1,4 miliardy v příštích letech, protože si nemůžeme dovolit neúspěch tohoto projektu. A jde také o naši mezinárodní pověst. A je to také jedna možnost, jak zajistit energii pro Evropu do budoucnosti a musíme se tomu věnovat. Nemůžeme se toho vzdát. Děkuji vám. Pane Brisko, chcete také něco do- dodat, prosím? Yes, I can. Ano, mohu něco dodat? Takže děkuji, pane předsedo. Byla tady otázka, jestli jsme připraveni pokračovat. Možná, že to bylo nějaké nedorozumění. Já jsem se na začátku pokoušela vysvětlit, že projekt ITER v každém případě pokračuje a vstupuje do fáze výstavby. A pokud je o to, jestli jsme připraveni skutečně pokračovat, tady mohu jen říct, že jsme se rozhodli provést změny, které byly nutné. Začali jsme je realizovat. Možná je všechny dokončíme někdy za půl roku, ale já myslím, že teď už se ubíráme správným směrem. Pokud je o náklady, byly tady otázky na záruky a na to, jestli se náhodou nebudou věci opakovat. Tady bych vás rád uklidnil, i když musím říct, že v projektu takovéhoto typu nejsou v podstatě možné žádné záruky. Ale ty nové cenové odhady jsme dostali v podstatě před dvěma lety. A asi bych měl nejprve říct, že je prověřilo několik skupin nezávislých odborníků. Takže v tomto smyslu jistě mají jistou platnost. Ale od té doby, už jsou to skoro dva roky, jsme nenarazili na žádná špatná překvapení. Pořád vycházíme ze stejných cenových odhadů z té doby. Zatímco v těch dvou či třech letech předtím to byla celá šňůra nepříjemných překvapení, věcí, které jsme pominuli v cenových odhadech ale od té doby, co se vypracovaly ty nové odhady, už nebyla žádná nepříjemná překvapení. A třetí věc v tomto ohledu, teď, jak už jsem říkal, na začátku tohoto zasedání uzavíráme velké smlouvy. Snažíme se sledovat, nakolik jsou srovnatelné ceny, které jsou teď nabízeny, eh, nakolik jsou srovnatelné s našimi odhady. A když je to možné, ty smlouvy, které uzavíráme, jsou pokud možno za trošku nižší ceny, než byly ty náklady nebo odhadované náklady. A to je další známka toho, že ty cenové odhady, odhady nákladů jsou dobré a možná až příliš vysoké. Ale to nechci zdůrazňovat. Byla tady otázka na 7,2 a 6,6 miliard. My jsme souhlasili s tímto snížením v době, kdy se navrhovalo Prostě proto, že jsme se vzdali rezerv, které byly začleněny do té částky 7,2 miliard eur. Měli jsme rezervy 600 miliard a proto snížení o, tyto, o tuto částku znamenalo, že v podstatě nemám žádné rezervy. To se tehdy snadno řeklo, bylo to snadné udělat, ale každý projekt takového to měřítka potřebuje určitou rezervu. A ty úspory, které jsem právě zmiňoval, pokud je o smlouvy, které jsme uzavřeli, to se klidně může zvrátit a může to být úplně jinak v příštích měsících nebo v příštím roce. Takže abychom udrželi náklady pod kontrolou, myslím si, že potřebujeme znovu vytvořit nějaké rezervy. Pokud budou v příštím období nějaké úspory, já bych rád přesunul do nějakého rezervního fondu, abychom mohli čelit případným budoucím problémům, aniž bychom museli znovu přijít k vám a žádat vás o další peníze. A pak tady byla ještě související otázka, která se týkala e, systému výstrach, neprůhlednosti a tak dále. A já si myslím, že to se bude řešit prostřednictvím standardních procesů řízení, které teď zavádíme. Jsou to procesy, které nám umožní, a umožní to i vám, zjistit, do jaké míry pokrok, e, projekt skutečně pokročil. Jestli jsme třeba v určité lhůtě udělali to, co jsme slíbili, a jestli jsme to zaplatili tolik, kolik jsme řekli, že zaplatíme na začátku. Platí standardní techniky, které teď budeme uplatňovat a to by mělo znamenat, že už se nestane, že nevíme, jak na tom jsme. A poslední věc, ta nezákonnost, to tady zaznělo v souvislosti s pracemi v Kadaraši. Já musím říct, že my se nezodpovídáme francouzským orgánům. To je úloha mezinárodní organizace v Kadaraši. Ale jsem si jistý, podle toho, co vím, že tam nic nezákonného není. Dokonce máme stavební povolení na ty budovy, které teď začínáme stavět. A jestli budeme potřebovat další povolení, tak o tom jistě mohu říct ještě víc. Děkuji. Děkuji vám. A teď eh, máme ještě několik řečníků. Děkuji, pane předseda. Konečně se v parlamentu diskutuje o této otázce mezi parlamentem, komisí a radou. Mám několik eh, úvah. Co se týče ITERu samotného, běží to. Je to technologie, do Tamák, která funguje v malém měřítku, ve velkém měřítku to funguje ve hvězdách, to jsou atomy vodíku, které eh, provádí fyzi, zatím eh, nedochází samozřejmě k žádnému radioaktivnímu odpadu a já doufám, že eh, to všechno bude vědecky ještě jednou proskoumáno. A druhá věc, příliš málo hovoříme o mezinárodním rozměru tohoto projektu. E, e, Rusko, Čína, Severní e, Korea se vrací k tomuto projektu. Japonsko, Brazílie také kandiduje. A v, na samitu Evropská unie Azie nepadlo ani jedno slovo o, o tomto programu. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom zapojili třeba studenty, aby eh, dálkově nám sdělili také eh, svůj zájem. Proč bychom nezdíleli eh, tuto možnost v takovémto důležitém období? My víceméně eh, si eh, sami vyrábíme naše stanoviska pro zemědělství, pro jiné oblasti. Eh, nejde o to, abychom transferovali z jedné oblasti do druhé. Vždycky zbývá jedna miliarda tam, druhá miliarda někde jinde, nebo pět miliard z investičních fondů znamená to, že vždycky je nějaký přebytek a tento přebytek bychom měli dát do tohoto eh, projektu. A jsem šťastný, že Evropská eh, komise, eh, která ještě na tomto rozpočtovém tématu nepracovala dostatečně, že vidí možnost, abychom měli doopravdy takzvanou sekci pro investice vedle takzvané sekce pro fungování. Je eh, třeba se zabývat eh, celkem tímto projektem. Evropa přeci musí investovat, musí investovat do výzkumu. Pan eh, předseda Barroso hovořil o investičních fondech a já bych chtěl říci, že eh, v rámci budoucích finančních perspektiv musíme zapracovat tady eh, tento eh, projekt. Jde o to, že se nebudeme zabývat dvěma, třema finančními perspektivami, ale několika desetiletími. Frau Trautmann. Paní Trautmann, prosím. Omlouvám se. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Teď tady zazněla celá řada otázek v souvislosti s rozpočtem. Já jsem chtěla říct jenom jednu věc. Není nic horšího, nežli neustále eh, se otravovat finančními otázkami nebo nějakými nedorozuměními o způsobu řízení projektů eh, o způsobu realizace projektu. Potřebujeme přeci vlastní prostředky, ne z nějaké marže to si neumím nějak vysvětlit. Eh, je otázka, na jaké úrovni eh, bychom chtěli, chceme používat své veřejné prostředky. Když eh, mluvíte třeba s producenty mléka, se zemědělci, jak jim to chcete vysvětlit, že tyto prostředky uh, z agrárního rozpočtu zůstaly, že eh, takhle použijeme i eh, prostředky z rozpočtu pro eh, soudržnost k tomu, abychom financovali tento projekt. To se politicky nedá nijak rozumně vysvětlit. A druhá věc, a tam bych ráda řekla, že co se týče právě marže a Hm, výdajové politiky, že tohle to není ojedinělý problém, tady jde o strategii. Musíme skutečně velmi vážně a velmi ambiciózně eh, myslet na ekonomiku eh, a na její ozdravení. Tedy nebylo by, nebylo by to vynikající příležitost právě zde eh, nezbírat jenom drobečky, ale vzít víceletý, mít víceletý rozpočet, a vytvořit si rezervy na určitá rizika. Řekněme, ten, ta cílová částka by byla 1,4 miliardy eh, a nemuseli bychom to přesouvat z jedné kapitoly do druhé eh, a v čase přesouvat sem a tam. Eh, na tom se, myslím, shodneme. Musíme tedy nutně Eh, získat eh, vlastně souhlas rady po dohodě s parlamentem, tak, aby komise mohla eh, využít nebo poskytnout vlastní prostředky. A takovýto závazek je velmi nutný. Potřebujeme být důvěryhodní, musíme předkládat důvěryhodné návrhy, abychom zajistili trvalou udržitelnost eh, energií, zemědělství, eh, zdrojů, abychom měli prostředky všude tam, kde je potřebujeme. Japonsko do výzkumu investuje. Američané to též. Všichni investují do nových e, technologií, dokonce i Číňané, kteří nás dokonce předhánějí v zelených technologiích. A co děláme my? My e, jsme zakopli už při e, prvních krocích k cíli. Pomysleme na Galileo. E, musíme opravdu začít v oblasti, eh, v oblasti řízení, managementu. Potřebujeme dobrého stavebníka, eh, který to, eh, celou tu stavbu vezme do rukou a bude opravdu celý ten projekt řídit jako stavbu, tak jak to má být. Bude zodpovídat vůči parlamentu a vůči ostatním institucím, radě a komisi. Jenom takhle to může jít dál. To bych si přála. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já mám dvě nebo tři otázky a jednu také na belgické předsednictví. A tou začnu. Pokud jsme dobře informovaní, v radě se projednává právní základ toho, jak se to bude financovat. A my jsme si mysleli, že jsme to pochopili tak, že Rada odmítá jako právní základ meziinstitucionální dohodu z roku 2006 a že spíše chce článek 312, který vyžaduje jednomyslnost. Mohlo by nám to belgické předsednictví upřesnit, jak na tom jsme u toho právního základu. Pokud jde o otázku nákladů, vy jste říkali, že jste určité náklady, určité modely v poslední době aktualizovali. Můžete nám říct něco víc? Dejme tomu o tom, jaké jsou náklady na provoz toho reaktoru? protože ty byly stanoveny v roce 2001. A nikdy jsme neviděli žádný dokument, který by nám říkal, jak ty náklady vypadají teď. A také všechny ostatní náklady. Investiční náklady. Ty se nám úplně vymkly po kontrole, takže by nás překvapilo, kdyby ty cenové náklady z roku 2001, pokud je o náklady na provoz a likvidaci reaktoru, byly stejné jako v roce 2001. A pro tento výbor a také pro parlament jako takový je to velice důležité, abychom měli transparentnost, protože jinak budeme mít zase mnohem vyšší náklady a náklady, kterých jsme si vůbec nebyli vědomi. Další otázka. Vy tedy říkáte, že tento projekt je nevyhnutelný, musíme ho udělat. Pokud jsem dobře informovaný, a vy mě možná opravíte, ITER to je první fáze, výzkum. Potom na základě výsledku ITERu někdy v roce 2040-2045 vznikne nějaký další reaktor. A pokud vím, tento reaktor nebude v Evropě, ale v Japonsku. A pak, teprve když tento reaktor bude úspěšný, dojde ke komerční aplikaci jsem úplně mimo, když řeknu, že někdy do roku 2090 nebo možná dokonce 2100, i když budeme velcí optimisté, nedojde ke komerční aplikaci tohoto projektu. A s tímto vědomím, a to je také reakce na pana Odyho, já nevím, jestli mě poslouchá. Pane Ody? reaguji i na to, co jste říkal vy. My jako zelení jsme pro vědu. Ale pokud mám řešit celosvětovou energetickou krizi a klimatickou krizi, spočítal vůbec někdo, kdybychom vzali 15 miliard plus ty 3 tisíce výzkumných pracovníků a dali ty peníze, dejme tomu, na solární energii, nebo nějaké účinné elektrické motory nebo pasivní domy. Kdybychom udělali takový mezinárodní projekt, já jsem si celkem jistý, že bychom měli výsledky dřív a mnohem širší výsledky. To by byla teprve nulová varianta, nulové řešení. Pak bychom mohli porovnávat. A poslední věc, Katrin, Eurodluhopisy, jistě já jsem pro, ale to jsou dluhopisy. A dluhopisy znamenají, že Evropa předem něco investuje. U infrastruktury budete investovat do vysokonapěťového vedení a dostanete peníze zpátky. Splatí se vám to, když investujete do bydlení, tak se vám to zase vrátí. Takovéto reaktory, to je taková černá díra. Nasaje do sebe miliardy a ty peníze se vám nikdy nevrátí. Prostě jenom házíte peníze dovnitř. To nemá žádnou finanční návratnost. Vůbec. Tak to vůbec není. Takže pokud chcete zahubit myšlenku eurodluhopisů, když spojíte financování ITERu s eurodluhopisy, bude to znamenat konec myšlenky eurodluhopisů. Protože eurodluhopisy jsou možné jen pro ty věci, u kterých je nějaká návratnost. A u reaktoru ITER prostě žádná návratnost možná není, protože ty peníze se nevrátí. Já jsem velký fanoušek eurodluhopisu, ale musíme být opatrní. Kristian Ele, poslední. Um, ich möchte einfach nur noch mal für den, für uns selbst. Já bych chtěl jenom pro náš výbor ještě jednou schrnout a konstatovat eh, něco, co je důležité pro další jednání o rozpočtu. Jednak jsme slyšeli, a toho jsme se i obávali, protože si myslím, že členské státy se chovají v diskusích um, o rozpočtu nezodpovědně, že eh, zredukování na 6,6 miliard eh, eh, nastane tak, že se prostě vyčerpají rezervy, které jsou v projektu nutné. Tomu neříkám úspora nákladů, tomu říkám prostě určitý rozvahový trik. Za druhé bychom měli konstatovat, a já to všechno říkám, a paní Grostet, prosím, nerozumějte mi špatně, Eh, my jsme s mnoho, velkým entuziasmem rozházeli spoustu peněz. A pak bychom měli eh, konstatovat, a tedy, to je tedy za druhé, mm, že se schválením těch peněz z eh, procesu rozpočtové koncentrace eh, musí vyplynout jasné prohlášení o tom, jaká bude budoucí struktura managementu, eh, řízení a jaké mezinárodní struktury budeme mít, protože jsme slyšeli, že komise toto plánuje. Chceme jejich představy tedy mít v písemné podobě také. Třetí otázka zůstala nezodpovězena máme, hodně jsme mluvili o managementu řízení projektu, ale co je se strukturou řízení generálních ředitelství? Eh, kdo bude v budoucnosti mít jaké kompetence na generálních ředitelstvích eh, z hlediska řízení tohoto projektu? Eh, budou se externalizovat tyto náklady nebo budeme mít na to vlastní struktury? To všechno přispělo k tomu, že ten projekt se nám finančně vymknul z rukou. A mm, třetí konstatování, které jsme zde slyšeli a které považuji za velmi důležité, to je e, rozdělení executive committee, rozpuštění e, e, na dvě části. Budeme mít management supervisor board a potom jinou strukturu pro procurement, pro nákupy a zakázky. A třetí tématika, kterou bych rád tady mm, jaksi mm, zmínil, eh, říkal pan eh, Turmex, Turmes je zcela správně, eh, když se ptáme, kolik bude stát, eh, když uděláme toto v této oblasti a v jiné oblasti ne. Eh, tohle to je šek do budoucna, kdy v roce 2050 můžeme možná doufat, že eh, budeme moci nahradit 50 nákladů na výrobu energie. My teď vlastně tady dotujeme budoucnost a já musím říci, že je úplně jedno, kdo to schválí. Eh, že se bude investovat do těchto technologií. Ať už si vybereme jakoukoliv jinou technologii, všechno je to eh, vlastně náklad do budoucnosti. My eh, víme, jak ochránit, ochránit například klima, že budeme v celé Evropě stavět jenom jaderné elektrárny a ty, ne, ty nemají žádné emise, takže ono řešení se ví třeba, ale takovéhle diskuse nejsou zcela seriózní. Je otázka, důležitá je otázka rozpočtu. My teď najdeme jednorázové rozpočtové řešení, ale politicky komise musí říci, jak do budoucna tyto velké projekty a jejich eventuální více náklady bude financovat jinými způsoby. E, nemůžeme každý problém řešit z rámcových programů pro výzkum 7 nebo 8. To nejde ani teď, ani v budoucnosti. My musíme tuto otázku vyřešit politicky, jak tedy budeme e, se stavět k rozpočtu rozpočtu těchto velkých projektů. Děkuji vám. Ještě jednou dostane slovo pan Smith a pokusí se odpovědět na některé vaše otázky, na odborné otázky, především nikoli na ty politické. Děkuji vám. Eh, ano, máte pravdu, je to dlouhodobý projekt. Já jsem také říkal, že jsou zde určitá rizika, ale eh, je to šance, kterou nemůžeme nechat nevyužitu. Když ehm, si myslíme, že obnovitelné zdroje energie jsou tím řešením a že v budoucnosti eh, po, mohou pokrýt naši pot, spotřebu energické, elektrické energie, tak to je omyl, to je naprosto nereálné. Uh, pokud energie eh, eh, by měly vzniknout štěpením jádra, proti tomu je také velký odpor a jaderná fúze. To je možnost, kterou musíme prověřit a to je ta cesta, kterou se teď chceme vydat. Eh, další bod. V budoucnosti musíme u takto velkých projektů, jako je ITER, Galileo, GMS a podobně, u takovýchto projektů, kde eh, dochází k překročení rozpočtu, se musíme postarat o to, aby ty eh, náklady nemusely být hrazeny z toho kterého rámcového programu. My proto v našem dokumentu komise navrhujeme, aby byla zřízena speciální rozpočtová linka pro tyto velké projekty. A u dalšího projektu taková věc určitě bude a bude u toho ring fencing. A zajistíme také, že budeme mít nějaký pevný příspěvek společenství místo nějakého procenta. Za třetí, otázka mezinárodní spolupráce. O tom se mluvilo především ve vztahu k Číně. Samozřejmě, jsme v kontaktu s mezinárodními partnery. A rozhodně máme v úmyslu motivovat i tyto mezinárodní partnery, aby také navýšili své závazky, aby se pokusili zamyslet nad tím, jestli toho nemohou udělat víc. Ale nejprve musí být Evropě naprosto jasné, že chce v tomto projektu pokračovat. Musíme rychle najít řešení, protože všichni naši mezinárodní partneři, včetně Číny, o které jste mluvili, se ptají, jestli Evropě na tomto projektu skutečně záleží, jestli chce dál do tohoto projektu investovat. A nejprve bych rád upřesnil, ujasnil tuto otázku. Než řekneme mezinárodním partnerům, včetně Brazílie, že by případně mohli také posílit svoji účast. Zpráva a řízení, pokud je o odpovědnost uvnitř komise, Máme na našem generálním ředitelství fantastický tým, který se ITERem zabývá. Jsou to schopní lidé, a snažíme se zajistit, že budou mít odpovídající odbornou přípravu, odpovídající znalosti, i když provádíme další nábor, abychom posílili naše kapacity. A to tež samozřejmě platí pro organizaci Fusion for Energy. Jsme v úzkém kontaktu s panem Briskou, abychom zajistili, že tam budou na správných místech ti správní lidé, kteří ten projekt řídí. Možná, že vy budete chtít také na závěr něco říct o těch dalších rozpočtových otázkách. Jeden po druhém, teď pan Brisko. To bylo mimo mikrofon. Dobře, takže ptali jste se na provozní náklady a náklady uvedení projektu ten do provozu. Je pravda, že u těch jsme ty odhady nepřehodnotili od té doby, kdy jsme je původně sestavili v roce 2001. Můžeme o to požádat, ale já si nejsem úplně jistý, že tyto náklady se budou tolik odchylovat, na rozdíl od nákladu na výstavbu. To je ta riskantní fáz, fáze. U provozní fáze jde o náklady na určitý počet osob, náklady na elektřinu, kterými, která pohání přístroje a podobně. Takže to není natolik nepředvídatelné. Pokud jde o likvidaci, pokud si vzpomínám, to bylo někdy před deseti lety, Jde o množství radioaktivního odpadu, úroveň tohoto odpadu, náklady na likvidaci a to všechno tehdy vycházelo z tehdejších standardů pro nukleární fúzi. Já vím, že to se mění. Můžeme se na to znovu podívat, ale taková je tedy situace. A teď ještě k radě. Ano, rada nám vnutila těch 600 milionů, to snížení ale neříkala, jak toho dosáhnout. A já jsem na to reagoval tak, že jediný způsob, který mě napadá, je obětovat rezervy. A od té doby, na základě toho, že se snažíme udržet náklady pod kontrolovou, se snažíme znovu budovat rezervy, jak jsem říkal, v budoucnu je budeme potřebovat. Děkuji. Potom byla jedna otázka Kloda Tomese na radu. Možná, že ji můžete zodpovědět. Napřed odpovědem zodpovíme tuto otázku. My jsme začali přesně a my chceme také, abychom začali projednávat otázku uhlí. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče eh, finanční otázky a otázky, která se týkala právního základu v Lisabonské smlouvě, tady vycházíme z interinstitucionální dohody. A právní služba rady e, provádí právě přeskum, tak ve čtvrtek dojde ke dohodovacímu jednání a my očekáváme také stanovisko právních služeb, jak rady, e, tak komise. Dobře, děkuji. Scházela ještě nějaká otázka? Šlo o to, kdy můžeme očekávat, první komerční aplikaci. tady je první krok, výzkum. Pak potřebujeme ten další reaktor a teprve potom přijde komerční uplatnění. Takže jak to odhadujete? Kdy to bude? Ano, děkuji. ITER je kritický milník ve vývoji fůze a my teď čekáme na určité výsledky, ty zřejmě přijdou někdy na konci 20. let. To znamená po ukončení výstavby ITERu a počáteční fázi provozu. Pokud tyto výsledky budou dobré na konci 20. let, pak bychom mohli zmrazit projekt, projekci, projektování tohoto demonstračního projektu a přistoupit k výstavbě. To znamená další 10 let, ale možná se to podaří dřív pokud na to půjdeme agresivněji. Dejme tomu, někdy do roku 2040 bychom mohli mít v provozu demonstrační projekt. A nikdo neřekl, že bude jenom jeden. Pokud ty výsledky z ITER budou dobré, každá ze stran se pak může vydat vlastním směrem. Mohou se se skupit. Čína, Rusko, kdo ví. Těch demonstračních projektů může být v provozu víc. Někdy v těch 40. letech. A pak přijde komerční uplatnění. Ano, je to pravda. Bude to ve druhé polovině tohoto století. Ale já vím, že nezávislí ekonomové zpracovali předpovědi, podle kterých bychom do konce století měli mít značné množství této energie. Děkuji vám za vaše odpovědi, děkuji vám za vaši přítomnost. Určitě to nebylo naposledy, když jsme hovořili o této otázce, ale nyní musíme končit a prosím vás o pochopení. Já bych skutečně byl vděčný kolegům, když jednáme o takovémto důležitém tématu, abychom vždy začali zavčas. Děkuji vám a prosím, aby se dostavili hosté na následující panel. A to pokud možno nejrychleji, protože jsme ztratili hodně času. We want to start so early as possible. Rádi bychom začali co nejdřív, dámy a pánové. Vážení kolegové, Máme před sebou další důležité téma, a protože toužíme po vědomostech a tím pádem zveme také hozdy a hosty a tak buďme tak laskavi a využijme tento čas na krátké slyšení. Chtěl bych poděkovat kolegovi Elovi, který nám dal podnět hovořit na toto téma. Byl bych vám velmi vděčný za to, aby dámy a pánové, kteří jsou na podiu, dávali pokud možno krátké odpovědi na dané téma, čili úloha uhlí v budoucí skladbě zdrojů energie, tak aby nám zbylo dost času na diskuzi. To bylo vše. Pikač, pan Pikač je první. Polish Clean generální ředitel Vattenfall Poland a předseda výboru pro čisté uhelné technologie v Polsku. Takže vítám odborníky a máte slovo. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, mnohokrát děkuji za pozvání. Jsem poctěn tím, že tady dnes mohu být a mohu tady vystoupit. Budu hovořit polsky. No. <clears throat> Szanowni Państwo, w Europie do produkcji energii... Dámy a pánové, v Evropě se elektrická energie generuje ze čtyř zdrojů. Z plynu, tam jsou nízké emise, ale většinou se do Evropské unie dováží a souvisí s politickými riziky. Dále jsou to obnovitelné energie, zase nízké emise, ale nestabilní výroba, která si eh, vyžaduje řadu dotací. Jaderná energie, to je stabilní prvek v tomto systému, ale není to vždy přijatelné pro naše obyvatelstvo. A čtvrtým zdrojem je uhlí. A uhlí je právě předmětem naší dnešní debaty a mého vystoupení. Uhlí je palivo, které se využívá už stovky let. Máme k dispozici zdroje na dalších 200 let. A uhlí máme mnohem víc než všech ostatních zdrojů dohromady. Spojené státy, Čína a Indie jsou závislé především na uhlí, pokud je o výrobu energie. V současné době asi 40 světové elektřiny pochází z uhlí. Jak z černého, tak z hnědého. V Evropské unii je ten podíl menší. Je to asi 28 v současné chvíli. A postupně se to snižuje. Nicméně stojí za zmínku, že některé členské státy jsou hodně závislé na uhlí, především v porovnání s dalšími členskými státy. Uhlí může být vynikajícím zdrojem energie, protože uhlí jako zdroj energie představuje spolehlivou dodávku energie. Tato technologie je dobře známá a výroba může být flexibilní. Znamená to, že ostatní méně flexibilní zdroje je možné doplnit do tohoto systému. Palivo je možné dlouhodobě skladovat a je bezpečné. Spalování uhlí nezávisí na počasí. Distribuce uhlí ve světě je také dobrá. Uhlí je v zemích, které jsou politicky stabilní. Uhlí je levným zdrojem, který se využívá a bude se využívat téměř na celém světě. Pokud postupně snížíme podíl uhlí na výrobě elektřiny, stoupnou ceny elektřiny pro spotřebitele. Spalování uhlí pro výrobu elektřiny není v rozporu s jadernou energetikou anebo obnovitelnými zdroji. Všechny tyto různé zdroje mají své výhody a nevýhody. Potřebujeme přiměřené hodnocení a odpovídající mix. Obnovitelná monokultura bude škodlivá a dražší. Uhlí je atraktivní, je snadno přístupné, cenově dostupné a stabilní jako zdroj energie ale má určitý nedostatek, a totiž emise CO2. Evropa se zavázala, že do značné míry sníží emise CO2 v rámci boje proti změně klimatu. Nicméně rozvojové země energii potřebují a dá se očekávat, že jejich poptávka po energii poroste. Já nepochybuji o tom, že uhlí sehraje svou roli Uhlí proto bude součástí celosvětového mixu energie i v dalších desetiletích a Evropa musí udělat, co bude v jejich silách, aby zajistila, že spalování uhlí nebude v rozporu s našimi cíly na snižování emisí CO2. Při zpracování klimatických politik chce Evropa snížit podíl uhlí a nahradit ho obnovitelnými energiemi. A to znamená, že uhelné elektrárny dáváme k ledu, ale já si myslím, že nedostatek uhelných elektráren bude znamenat menší stabilitu dodávek energie v Evropě. Protože kromě jaderné a uhelné energie nemáme žádné další stabilní zdroje dodávek energie. Problém pro životní prostředí nepředstavuje uhlí, ale CO2. Jinými slovy je potřeba snížit emise. Je možné zvýšit energetickou účinnost, namíchat biomasu s uhlím nebo využít CCS. A já bych rád prošel tyto jednotlivé možnosti. Energetické, uhelné elektrárny mají většinou energetickou účinnost 33 A to znamená, že pouze třetina spáleného uhlí se přemění na použitelnou energii a spotřebitel dostane ještě méně, protože dochází ještě ke ztrátám při přenosu. V moderních uhelných elektrárnách je účinnost 43 pro hnědé uhlí a 46 pro černé uhlí. Kdybychom nahradili uhelné elektrárny starého typu moderními elektrárnami, znamenalo by to, že si vystačíme s uhlím o třetinu, mm, množstvím o třetinu nižším a budeme mít méně emisí CO2. Věci se snaží zvýšit energetickou účinnost uhelných elektráren. Mluvil jsem také o spalování uhlí společně s biomasou a to nám sníží emise asi o 20 Kogenerace představuje velké příležitosti pro omezování emisí. Je to forma energie, která produkuje elektřinu a teplo a společná energetická účinnost je asi 90 Evropské unii se každý rok generuje asi 370 terawatt hodin energie. A to je energie, kterou za celý rok potřebuje země takové velikosti, jako je třeba Rakousko. Technologie CCS, zachycování a ukládání uhlíku, to je další způsob, jak snížit emise CO2. Dá se tak zachytit 90 emisí uhlíku z konvenčních eh, elektráren, jak jistě víte. Technologie CCS jsou ověřené, osvědčené, například v petrochemickém průmyslu. První pilotní projekty zachycování uhlíku už probíhají, ukládání uhlíku už také děláme, je to bezpečné a na celém světě máme projekty, které to dokládají. Cestovní mapa pro technologický rozvoj CCS ukazuje klasickou cestu pro vývoj nových technologií. A tyto technologie musíme přivést do komerční fáze. A ta fáze průběžná, která je před námi, je fáze demonstračních projektů. Poslanci tohoto parlamentu už přijali příslušné předpisy pro CCS. A zavede také ujednání pro demonstrační jednotky. Ty demonstrační jednotky mají ukázat životaschopnost těchto technologií. Postupuje to ale celé hodně pomalu. Zdá se, že přešlapujeme na jednom místě. Investoři mluví o tom, že chtějí stavět a mají v úmyslu stavět, pokud budou zavedeny vnitrostátní regulační systémy, pokud budou mít finanční podporu a pokud společnost jako taková akceptuje tyto plány. Nestabilní regulační rámec, finanční krize a nedostatečná popularita investic do energetické infrastruktury v posledních letech vedly k drastickému snížení investic do konvenčních eh, energetických projektů a projekty CCS se staly obětí tohoto trendu. Výsledek, dopad na Evropskou unii by mohl být takový, že budeme svědky nestability, pokud jde o zabezpečení dodávek energie. A také se nám nepodaří naplnit naše cíle z hlediska snižování emisí CO2. Pokud nebudeme realizovat projekty CCS, je tady malá naděje, že země vůbec takovéto projekty spustí. A proto elektránské společnosti, které jsou připraveny implementovat CCS, by měly dostat pomoc. Bez takovéto podpory tyto technologie zaváděny nebudou v energetickém sektoru EU. Vyžaduje to politickou podporu. Zabezpečení dodávek energie je záležitost, na které záleží evropským spotřebitelům i podnikům. Není to jenom problém pro energetický sektor, je to výzva i pro zákonodárce a pro společnost jako takovou. Když necháme energetické společnosti na pospas, Výsledkem bude nedostatek energie v určitých zemích. Vývoj CCS je způsob, jak snížit emise v třetích zemích. Energetické firmy by mohly být si ambasadory Evropské unie, mimo Evropskou unii. Ale nedá se očekávat, že oni sami vyvinou technologii, která se bude do značné míry využívat mimo Evropskou unii. A nesmíme to nechat jenom na energetických společnostech, pokud jde o to, že bychom měli přesvědčit naše obyvatelstvo, že tato technologie je přijatelná. Tady musí se hrát velkou roli vlády. A na závěr bych proto uvedl, že uhlí v budoucnu může být a musí být důležitým prvkem energetického mixu Evropské unie, ale musí to být takové uhlí, které nebude působit emise CO2. A pokud to tak má být, musí s tím něco udělat Evropská unie i členské státy. A musíme také projevit podporu demonstračním projektům. Musí se rychle postavit demonstrační jednotky s velkou finanční podporou. Já se obávám, že ta podpora, kterou máme teď, je nedostačující. Energetické společnosti neponesou to břemeno sami. mohou pokrýt určité stavební náklady, ale ne všechny. Vlády musí přijmout nezbytné předpisy pro CCS, aniž by to znamenalo příliš velké přemeno, příliš velkou zátěž pro energetické společnosti. A vlády musí také pomáhat společnostem musí přesvědčit obyvatelstvo, že má přímou technologie CCS. Jinak v dalších 20-30 letech budeme mluvit o evropském energetickém sektoru, ve kterém úplně bude chybět uhlí. A budeme mít také nejdražší elektřinu na světě. Pokud neukážeme, že CCS je konkurenceschopná technologie, pokud neukážeme, že spalování uhlí a snižování emisí může jít ruku v ruce, pak naše naděje na snížení celosvětových emisí budou opravdu nepatrné. Za hranicemi Evropské unie má uhlí zářivou budoucnost a my se musíme rozhodnout, jak se k tomu postavíme. Děkuji vám srdečně a prosím eh, Paula Alonce, který je generálním ředitelem eh, dolů a energetiky u regionálního ministerstva průmyslu eh, quisiera. Děkuji. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat vašemu výboru za pozvání účastnice této debaty o energetickém mixu. Pro Španělsko a hlavně pro eh, naši re, náš region, je to velmi relevantní téma. Co se týče energetického mixu v Evropě, tak bych chtěl dát takový krátký přehled, jakož i se zabývat tendencemi. Evropa je externě velmi závislá a jak to vypadá, tak tato závislost se ještě zhorší. U nás v Asturii. Tam závisíme z 50% na Španělsku, z 80% závisíme na ostatních. A když je třeba toto energii transportovat, tak to zase zatíží životní prostředí protože tady se jedná o přepravu a v Astorii je to zhruba asi 75 této energie, který spotřebovává průmyslový sektor. Takové země, jako je Španělsko, jsou někdy pokládány za určitý energetický ostrůvek. Každoročně pocitujeme nedostatek elektrické energie a náš energetický mix je poněkud rozdílný i v rámci jednotlivých regionů. V roce 2008 28 energie bylo vyrobeno z uhlí a v Asturii konkrétně to bylo 73 takže Existuje tady ohromný rozdíl mezi jednotlivými regiony. Základní zásady pro energetiku Evropského společenství vychází z udržitelného rozvoje, z udržitelnosti techniky, ale zároveň také z environmentálních aspektů. Jde o to, aby tyto tři zásady byly vyvážené. Zaznamenali jsme také nárůst poptávky po alternativních zdrojích energie. Ale v této oblasti je komplikované něco plánovat. Hovoří se také o tom, že hledáme novou infrastrukturu, formou propojení energetických systémů, ale také formou podpory jiných energetických systémů zaměřených na obnovitelné energie. A s tím souvisí také výzkum a rozvoj. s cílem zlepšit energetickou globální účinnost. A teď k našemu energetickému mixu. Situace je taková, jak jsem o ní právě hovořil. V Evropské unii existují určité orientace. Jsou to hlavně dvě varianty, jednak je to podpora obnovitelných zdrojů a šetření energií. Byla přijata taková opatření, která směří k propojení energetických sítí, A v rámci ekonomického oživení již od roku 2000 9 se počívá s částkou 1 miliarda 750 tisíc eur na tyto účely. Co do využívání fosilních paliv, existuje tendence využívat technologii CCS. Víme, že uhlík je důležitý v Evropě. Existují dvě orientace. Jednak čistá výroba energie z uhlí a potom takzvaná strategická rezerva. Hovořím o ní z toho důvodu, protože na to ukázala také zelená kniha která řekla, že je zapotřebí zajistit energetickou bezpečnost také pomocí zásob. Směrnice 72 z roku 2009 hovoří o tom též. Hovoří o tom také nařízení z roku 2009, nařízení Rady, které hovoří také o různých aspektech CO2. To všechno jsou dokumenty, které hovoří také o zásobování elektrickou energií a o udržitelnosti. Museli jsme učinit určitá opatření v rámci těžebního průmyslu, což mělo velký dopad na některé země šlo o to, aby existoval určitý přístup k zásobám uhlí pro tepelné elektrárny, ale zároveň, aby došlo ke zvyšování účinnosti těchto elektráren. Je to spojeno mimo jen také s otřizováním uhelných elektráren a s dalšími opatřeními. Pracujeme zároveň na rozvoji technologií CCS. V tomto směru bych chtěl poukázat na tři projekty, které probíhají ve Španělsku. V jednom projektu se používá technologie předběžného hoření. Je to kombinovaný cyklus, ve kterém se využívá koks a uhlí. Potom máme tuto technologii lóně a potom máme technologii dodatečného hoření, to je v oblasti Asturie. Tyto projekty nám dávají dostatek prostoru zamyslet se na budoucností perspektivních technologií. Po roku 2020 si myslím, že by tyto technologie mohly být rozvinuty na komerčním základě. Role uhlí je pro současnost, ale i pro budoucnost důležitá v souvislosti s energetickým mixem. V jednotlivých zemích, ale i regionech jsou značné rozdíly co do využívání uhlí jako energetického zdroje. Jsou některé země, které mají vysoký podíl a některé, jako například Španělsko, jejichž podíl je nižší. Pohybuje se mezi 10 a 40 procenty podle toho, o jaký region nebo jakou část země se jedná. Chtěl bych ještě dodat, že uhlí je stabilním zdrojem a stabilní zásobárnou pro energii. Důležité je zachovat odpovídající důlní strukturu, tak eh, aby existoval přístup k volným zásobám. To je rovněž důležitá stránka energetické politiky. To souvisí také s energetickou samostačností, nezávislostí, ale také s tím, že možno také přizpůsobit energetický síť, energetické sítě a distribuční sítě potřebám. Ve Španělsku věnujeme relativně velkou pozornost obnovitelným zdrojům energie. Je to zhruba 40,3 energie nebo 43 energie u nás. A když k těmto strojům připočítáme uhlí a energii získanou z uhlí, tak můžeme zaručit stabilitu zásobování. Důležitá je také účinnost využití tepelných procesů při spalování uhlí. To souvisí také s modernizací technologií, ale také se snižováním emisí a vhodnou cestou proto je využití technologie CCS. A teď se dostáváme k uhlí jako takovému a k jeho úloze v celkovém energetickém mixu budoucnosti. Celou řadu let provádíme určité úpravy ve Španělsku od roku 1998 až do roku 2005 došlo ke značným změnám a úpravám. Došlo ke snížení těžby uhlí, což se zase projevilo na snížení pracovních příležitostí. Je třeba zachovat alespoň minimální úroveň tohoto strategicky důležitého odvětví a tudíž musí být přijata také doplňková opatření na to, aby tyto těžební oblasti přežily. existuje také další koncepce, to je konkurence schopný těžební průmysl. Mezi ty 2006 až 2008 v souvislosti s výkyvy na trhu s elektřinou a s ropou se ukázalo, že vzrostla cena uhlí na mezinárodních trzích. A co se týče bezpečného zásobování, tak eh, tento vývoj se projevil i v něm. Byly zohledněny také mnohé ekonomické, ale ekologické aspekty při stanovování nových cílů ohledně role uhlí v budoucím energetickém mixu. Jde o zachování uhlí a jeho zásob pro budoucnost. A evropské podniky si myslím, že se mohou stát jedničkou na globální úrovni. Bylo by dobré, aby existovala zařízení, která si udrží odpovídající úroveň, která přizpůsobí úroveň mm, současným požadavkům. U nás máme 40 výroby, které těžíme sami a 60 pochází z dovozu. jak můžeme vyřešit určité problémy pomocí daní. To je jedna otázka. Další otázka je cena uhlí na globálních trzích. Potom jsou to ekologické aspekty. Je třeba mít určité období pro rozvoj technologií CCS. A to, co nás nepokojuje v našem regionu, jsou sociální a ekonomické dopady. V tomto odvětví jsme zaznamenali značné dopady v souvislosti se snižováním výroby těžby fosilních paliv, což se projevuje samozřejmě také na zaměstnanosti v několika regionech naší země. A zcela na závěr čtyři prvky. Uhlí by si mělo zachovat svoji podstatnou roli z hlediska energetické závislosti. To je důležité. Co se týče těžby uhlí, i ta těžba by si měla zachovat své postavení, protože uhelné zásoby jsou důležité. A za další musíme zohlednit také teritoriální aspekt. Děkuji vám za vaši pozornost a omlouvám se, že jsem překročil dobu. Děkuji vám a jako další dostane slovo pan uh, Nigel Jexley. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane Rojle. Dobré odpoledne, vážení poslanci, dámy a pánové. Já doufám, že se za okamžik objeví na obrazovkách slajdy, abyste viděli také ilustrace toho, co budu říkat. Sorry, it's not me that's being defeated. Omlouvám se. Technologie neporáží mě. Já jsem to dodal minulý týden, takže jsem očekával, že to bude připravené. It's already on. Mr. Chairman, would you like to... Pane předsedo, možná, že by možná mezi tím mohli poslanci položit otázky, nebo mám počkat, než to bude v pořádku. Sorry about this Omlouvám se, dámy a pánové. Chtěl bych vám ukázat, jak bude vypadat svět bez technologie. A svět bez elektřiny. A tak by to bylo, kdybychom ve světě měli méně uhlí. Ale k tomu se ještě dostaneme za okamžik. Než se objeví slajdy, jen vám krátce řeknu, že jsem přišel jménem společnosti nebo združení Eurocoal. Já jsem členem tohoto združení za obchodní asociaci, kterou vedu, což je Asociace britských dovozců uhlí. Předtím jsem po většinu svého pracovního života pracoval v důlním sektoru ve Spojeném království. Zdá se, že už já slajdy vidím, ale vy ne. Nejlepší tady asi bude, když budu pokračovat. A budu malovat slovy, protože papír využívají ti, kdo neumí dobře mluvit. Někdy to znamená, že diváci neusnou, ale mně se to snad podaří stejně. Takže, já jsem měl v úmyslu, dámy a pánové, velice krátce položit tři rétorické otázky. První z nich byla, je uhlí palivem budoucnosti? A tím se tak trošku zaměřujeme na světový kontext. A proč se ve světě stále více využívá uhlí a bude se využívat bez ohledu na to, co se stane v Evropě. Druhá otázka je otázka klíčového významu. A totiž může být uhlí čisté? Může být uhlí čisté? Pokud bychom na tuto otázku odpověděli ne, pak myslím, že by svět měl mnohem závažnější problém. A třetí otázka zní, potřebuje Evropa uhlí? A já myslím, že otázka, jestli Evropa potřebuje uhlí, souvisí s tím, jestli se Evropa v budoucnu chopí příležitosti, kterou uhlí nabízí dámy a pánové, kdybyste viděli můj další slide, je to fotografie obrovské a vysoké uhelné stěny. Je černočerná, ještě černější než ta obrazovka, kterou vidíte před sebou. A sahá do výšky asi 20 metrů. A nad ní je modré nebe. Protože tato uhelná stěna je ve Spojených státech amerických. 20-metrová uhelná stěna. Těžko si to představit, zvlášť my tady, kteří známe spíše hlubinné doly. Ve Spojeném království máme jedny z nejsilnějších stěn, uhelných stěn na světě. A máme třeba 5 metrů, ale 5 metrů to je nesrovnatelné s těmi 20. A chtěl jsem vám to ukázat proto, abych prostě předvedl, že zásoby uhlí ve světě jsou obrovské. Máme ve světě 997 miliard tun zásob uhlí, což stačí na 144 let. A tady mluvíme o zásobách uhlí. Jinými slovy je to uhlí, které se dá úsporným způsobem dobývat. A kromě těchto rezerv máme několik trilionů nalezišť takže uhlí nám určitě hned tak nedojde. A řada zemí, které uhlí mají, bude dál uhlí využívat. Toto uhlí je po celém světě, už o tom mluvili ostatní. V Austrálii, v Číně, v Mongolsku, v Rusku, v Kazachstánu, na Ukrajině, v Mozambiku, v Jižní Africe, v Kolumbii i v dalších zemích. A samozřejmě také v Evropské unii. Novida. Takže teď uvidíme, jestli je to takové, jak jsem říkal. Tady máte tu uhelnou stěnu. A vidíte tam také malé autíčko. A je to zase pryč. Ne? Tam dole. Omlouvám se, dámy a pánové. Takže aspoň na okamžik jste to zahlédli. A chtěl jsem to ukázat proto, abych vám v podstatě ukázal, že to uhlí se používat bude. Využívá ho řada rozvojových zemí a spoléhá na uhlí, aby vybudovali svou ekonomiku. Takže v zásadě ne? No vydá, máme toto zase mnohokrát děkuji. Teď asi bude nejlepší. Výborně. Nádhera. Takže jdeme dál. Pan Pikač už mluvil o množstvích a podílech uhlí, jak se využívá ve světě. Takže u tohoto slajdu se moc nezastavím. Jenom to ukazuje několik diagramů, dva diagramy, které nám ukazují podíl uhlí při výrobě energie ve světě. To je ten velký diagram. A v Evropě, to je ten malý. Stejně to moc malé, asi na to nevidíte. Ale celosvětově uhlí představuje 20 primární spotřeby energie a 41 ve výrobě energie. To je ta velká červená část. V Evropě je to menší součást, je to asi 28 A důvod je ten, že je tady velký podíl jaderné energie v Evropě, mnohem větší podíl než jinde na světě. A už také bylo řečeno, už to říkal pan Píkač, že to tak je. Ovšem, tyto podíly se v Evropě hodně liší. Jdeme dál. Uhlí v Číně. Já myslím, že o uhlí nemůžeme mluvit, aniž bychom neřekli několik slov o Číně. Ta červená čára, kterou tam možná vidíte, ukazuje růst spotřeby uhlí v Číně. Po roce 2001 tam nastal velký zvrat, když Čína vstoupila do Světové obchodní organizace. Všichni o tom víme, ale myslím, že to potřeba znovu a znovu zdůrazňovat. Čína spotřebuje, dodává a spotřebuje téměř polovinu, 45 světového uhlí. A já si myslím, že tuto, cenu jsme, tuto změnu jsme zatím nedocenili. Nicméně všichni využíváme produkty, které Čína vyváží. 40 milionů iPhoneů jenom v loňském roce například. A výrobu těch iPhoneů můžeme vysledovat zpětně ke kouskům uhlí v Číně. A myslím, že další důležitá věc, kterou musíme říct, je to, že byste neměli věřit všemu, co čtete v novinách o dobývání uhlí v Číně. Toto je fotografie dolu, který každý rok vyprodukuje asi 15 milionů tun uhlí. Je to hlubinný důl. Je to asi pětkrát větší než největší uhelné doly v Evropě. Ano, jsou malé nebezpečné doly, které čínská vláda chce uzavřít. Ale takovéto doly posilují výrobu uhlí. Jsou produktivnější než uhelné doly jinde na světě a bezpečnostní standardy odpovídají při nejmenším těm západním. Není tady Evropská unie. Hlavní výhody uhlí v Evropské unii. A nebudu to moc rozvádět, já si myslím, že spousta těch věcí je zjevná. Uhlí je a hlavní energetický zdroj v Evropě, který tady máme, pokud nebudeme brát v, úlohu, v úvahu jadernou energii, pak je uhlí hlavním domácím zdrojem. Představuje téměř 80 zásob fosilního paliva. Černé nebo hnědé uhlí je k dispozici v řadě členských států EU. Téměř bych mohl říct, že ve všech, ale mohu říct to rozhodně v mnoha. napomáhá vyvážit energetický mix Evropské unie a zabránit rizikům z hlediska dodávek a cen. Dobývání uhlí a hodnotový řetězec, který se s tím pojí, vytváří bohatství v Evropské unii, protože uhelný průmysl zaměstnává v Evropské unii asi 280 tisíc osob. Nemám v úmyslu znevažovat tady další paliva, ale měl bych říct, že i všechny ostatní primární zdroje energie mají výhody i nevýhody. A já jsem tady vypsal výhody uhlí. Hlavní nevýhodou uhlí je jednoznačně tvorba emisí, ale další zdroje energie mají také své nevýhody. Já se teď krátce zaměřím na Bulharsko. Mohl jsem mluvit o celé řadě dalších členských států. Platí tam podobné úvahy, ve střední východní Evropě a na Balkáně. A tady máte obrázek důlního komplexu Minimarica Istok v Bulharsku. 33 bulharské elektřiny se produkuje v tomto komplexu. Těžba začala před 50 lety a dnešní Těžební plány sahají až do roku 2070. Ano, opravdu dalších 60 let těžby uhlí. Americká elektrárenská společnost EAS tam teď uvádí do provozu další elektrárnu. Další elektrárny se aktualizovaly, aby naplnily požadavky na emise podle evropských směrnic. A několik slov k té další otázce, jestli může být uhlí čisté. Já Vím, že čistému uhlí a CCS bychom mohli věnovat celé samostatné slyšení a ostatní řečníci už o tom také mluvili, ale já zmíním jen pár věcí. Máme tady fotografii několika elektráren, které se nacházejí vedle sebe v Dánsku. Já myslím, že je důležité uvést, že novější, účinnější elektrárny mají nižší emise CO2 na jednotku vyrobené energie – a to musíme podpořit. Musíme nahradit starší neúčinné elektrárny těmi novými. A vidíte tam takové schůdky, které směřují dolů a tam vidíme podíl CO2 na jednotku elektřiny. Celosvětový poměr je hodně vysoký, v EU je to trošku lepší, špičkové technologie jsou ještě lepší a ta nejlepší superkritická technologie může být ještě lepší. A CCS je to nejlepší vylepšení. Ale některé nejčistší elektrárny světa máme v Evropě. Například v Dánsku se polovina elektřiny vyrábí z uhlí ve velice účinných elektrárnách. A ta, kterou vidíme tady vpravo na té fotografii, je zřejmě úplně nejúčinnější elektrárna na světě. Má účinnost 47%. V Japonsku, v Koreji a v dalších azijských zemích mají moderní, jedny z nejúčinnějších a nejčistších uhelných elektráren. Nemáme čas na to, abychom zacházeli do podrobností, co se týče CCS, ale rozumí se samou sebou, že CO2 by se časem měl zachycovat a ukládat pod zemí a Evropská unie tady hraje vůdčí roli a to vítá uhelný sektor, dodavatele zařízení pro elektrárny a celá řada nevládních organizací v oblasti životního prostředí. A přípravou, správnou přípravou na budoucnost je neustálá modernizace elektráren, a výstavba elektráren, které už jsou vybaveny pro CCS. A poslední stránka je uhlí palivem budoucnosti. Já odpovídám ano. Uhlí je nejrychleji rostoucím zdrojem primární energie na světě a jedničkou z hlediska výroby energie. A bez ohledu na to, co udělá Evropa, uhlí je ve světě palivem budoucnosti. Může být uhlí čisté? Ano, uhlí je bezpečné, spolehlivé, cenově dostupné a stále udržitelnější Prostřednictvím CCS je možné dosáhnout nízkých emisí CO2. Potřebuje Evropa uhlí? Ano. Uhlí zajišťuje, zajišťuje diverzifikaci energie. Domácí zásoby uhlí snižují závislost na dovozech energie a generují bohatství. Uhlí není jedinou reakcí, jedinou odpovědí. Abychom snížili všechny cíle, budeme využít celou řadu technologií jaderné, obnovitelné, CCS i u plynu, nejenom u uhlí. A mohu s potěšením říct, že včera ve Spojeném království vláda oznámila, že plynové programy budou součástí demonstračních programů CCS ve Spojeném království, ale uhlí je důležitou součástí vyváženého energetického mixu a Evropa tady má velkou příležitost a využila dobré zásoby černého a hnědého uhlí tak a vyšla světu příkladem. Mnohokrát děkuji, dámy a pánové. Ich bedanke mich und darf... Děkuji vám a požádal bych posledního řečníka, aby se ujal slova. Eh, máme trošku zpoždění, ale to nevadí. Bude to pan Johnston, WWF European Policy Team. Oh, Budeme doufat. Vám to vzít Works. So, um, Jeff. Takže, pane předsedo, vážení poslanci, mnohokrát děkuji za příležitost přijít mezi vás a oslovit vás. Pustím se rovnou do toho. Já nevím, jestli to vzadu vidíte, ale já jsem nakonec nadpisu přidal otazník. Úloha uhlí v budoucím energetickém mixu. To je podle nás otázka. Tak to vidíme my. V zásadě nejsme proti uhlí nebo jiným pevným palivům, ale budoucnost uhlí z dlouhodobějšího hlediska hodně závisí na tom, jak rychle a do jaké míry se vypořádá se znečištěním, které působí jeho využití. Samozřejmě nepřehlížím sociální nebo hospodářský význam uhlí, jak dnes, tak z historického hlediska zejména v Evropě a v dalších bohatších částech světa. Nicméně budoucí využití bude v podstatě záviset na tom, jestli dokážeme ochránit celosvětový klimatický systém před dalším poškozením. Je to slyšení o uhlí, ne o klimatu. Já nechci o klimatu mluvit moc, ale krátce bych zmínil, kde jsou podle nás hranice a jaké tady platí podmínky z klimatického hlediska, a pak přijdu konkrétně na uhlí. Mohl bych vám ukázat spoustu grafů, ale raději to neudělám, už jste nějaké viděli. Ovšem ve vztahu ke změně klimatu V jaké jsme situaci teď my v Evropě a v celém světě z hlediska změny klimatu? A já to rád v Bruselu zhrnuji tak, že odkážu na to, co říkal předseda Barroso na konferenci Business Europe asi před rokem. Tady ho máme na tom obrázku. Změna klimatu je otázka, která vystěhuje naši generaci, vymezuje naši generaci. Je to existenciální výzva v maximální míře a to chci zopakovat. V nejvyšší míře existenciální výzva. A aniž bych uváděl čísla, právě tomu teď čelíme. Nejenom pokud jde o směřování našich energetických sektorů v dalším půlstoletí, ale pokud jde o celou ekonomiku a celé naše společnosti. Pokud šlápneme vedle u změny klimatu, potenciál pro katastrofu a v podstatě už to teď neustále vidíme ve světě, časem stoupne, pokud nebudeme řešit problémy změny klimatu. Já uznávám, že otázka klimatu není teď tak aktuální, jako byla třeba před rokem. A všichni víme proč. Pokud jde o mezinárodní politický proces, není to tak aktuální jako předtím, ale ty základní věci, co se týče stavu atmosféry, toho, co dál vypouštíme do atmosféry a toho, co říkají klimatičtí vědci o změnách, o dalších environmentálních systémech, tyto základní věci nezmizely i když o nich dnes mluvíme méně. Takže velmi rychle, jaké jsou základní podmínky pro použití uhlí v naší ekonomice? Musíme omezit globální oteplování na 1,5 před, na, co se týče úrovně před průmyslovou revolucí. A co to znamená z hlediska emisí do atmosféry? Na celém světě zhruba do poloviny tohoto století abychom se vyhnuli nebezpečné změně klimatu, můžeme vypustit zhruba 1 bilion tun CO2. Takže my v Evropě mluvíme o cílích pro emise, ale musíme si být také vědomi koncentrace emisí v atmosféře a pokud je o cíle, které jsme si stanovili my a další regiony, další části světa, musíme si být také vědomi toho, jak tyto systémy do sebe zapadují, zapadají. Takže my víme, že v Evropě máme dlouhodobý cíl. Evropská rada v prosinci v rámci příprav na Kodaň přijela závazek 80 až 95 snížení emisí pro Evropu v kontextu globálního rámce, kde podobné ekonomiky dělají podobné věci. A zhruba ve stejné době, v loňském roce, předseda Barroso ve svých základních směrech také, když byl po druhé zvolen do funkce, zavedl určité cíle a zaznělo to i v parlamentu, když ho parlament potvrdil ve funkci loni na podzim. Tato druhá Barosova komise měla zavést první kroky k dekarbonizaci dopravy a energetických sektorů. Abychom, byli, abychom se úplně zbavili uhlíku. A co to v praxi znamená pro politiky tady Jistě víte, že komise teď pracuje na cestovní mapě pro rok 2050, jak pro energetiku, tak dopravu, i pro celou ekonomiku. A začnou tyto věci předkládat v novém roce a budou na tom dál pracovat v příštím roce. Je to jenom politická retorika? Rád bych teď řekl, jak se začínají tyto cíle na vysoké úrovni utvářet, pokud jde o politiku, která se dál zpracovává. Kousek odtud v hotelu tady přes ulici na jaře tohoto roku Filip Lou, generální ředitel generálního ředitelství pro energetiku, když mluvil k zástupcům Združení energetických podniků na výročním zasedání, mimo jiné řekl, že dekarbonizace je navíc důležitá a že CCS potřebujeme, aby uhlí přežilo. A možná, že tyto dvě věci stojí za zopakování. Dekarbonizace má, je na výsost důležitá. To říká ředitel, který má na starosti energetiku. A CCS potřebujeme, aby uhlí přežilo. Zamyslete se nad tím, když se podíváte na ta procenta, která jsme viděli. Mluvíme o úplné dekarbonizaci. Můžeme o tom mluvit podrobně, můžeme o tom mluvit, co se stane kdy do roku 2020, 30 a tak dále ale jde o úplnou dekarbonizaci použití uhlí, pokud má uhlí přežít jako součást energetického mixu. A je zajímavé, že my jsme si všimli, že strategie Energie 2020, která dnes odpoledne byla schválena v kolegiu komisařů a bude předložena zítra, výslovně nezmiňuje uhlí. Nikde v tom textu. A jak jsem říkal na začátku, my nezavrhujeme sociální, hospodářský a tak dále význam uhlí v energetickém mixu. Ale pokud je o to, co uvádí komise ve své další strategii, uhlí v tomto dokumentu komise vůbec nezmíní v tom dokumentu, který předloží zítra ráno. Takže konkrétně k uhlí. Jak už jsem říkal, v zásadě nejsme proti. Nejsme proti použití uhlí nebo pevných paliv ale jde nám především o to, že nemáme stejné podmínky. Už se o tom mluvilo, projednávají to instituce, mluvilo se o tom tady v tomto sále, v tomto výboru i dopoledne, mluvilo se o tom, že bychom měli nějakou lhutu pro zrušení mezinárodních dotací pro uhelný sektor. Dotace v Evropě nejsou stejné. Některé země, včetně České republiky a Polska, vyrábějí uhlí konkurenceschopným způsobem, ale v jiných zemích to tak není. A tyto dotace musí rychle skončit. A instituce, a konkrétně Rada ministrů a komise, jak bylo řečeno, jak? Ano, s tím souhlasím. A před chvilkou jsem to také říkal, ale v jiných zemích to tak není. A instituce stanoví lhutu pro ukončení těchto dotací do konce tohoto roku. A také musíme zvážit další způsoby, jak přivést pod kontrolu znečištění. Už máme systém obchodování s povolenkami, před dvěma lety došlo k úpravě příslušné směrnice, ale systém obchodování s povolenkami je podle nás spíš politický nástroj, který byl příliš slabý v současné podobě. Nepodařilo se mu udržet pod kontrolou emise z uhlí a dalších pevných paliv. V kontextu těch hraničních podmínek pro změnu klimatu, o kterých jsem mluvil. To neznamená, že bychom měli úplně zavrhnout systém obchodování s povolenkami, ale podle nás potřebuje reformu, aby byl účinný. A jsem tady uvedl některé ty věci, které nám působí obavy. To jsou tady ty malé odrážky. Potřebujeme určitý strop, potřebujeme ho snížit, musí být pevně daný, a bylo by dobré, kdyby všichni, kdo se zabývají vytvářením politiky a také průmysloví aktéři v energetickém sektoru uznali, že ETS je otevřený nástroj. Samotný předpis ETS nezmiňuje třetí fázi, i když často mluvíme o takzvané třetí fázi. A aniž by se ten předpis změnil, bude to znamenat, že ten strop se bude stále zvyšovat. A podle současné verze se dobere nuly jenom až v roce 2070 a to je pozdě. Měli bychom dosáhnout nuly do poloviny tohoto století. A to je jedna ze změn, kterou tady potřebujeme. A jen krátce musíme také zajistit, že ty offsety budou opravdové a vysoce kvalitní. A v krátké době očekáváme návrhy komise, které by řešily tuto otázku kvality. A to, že offsety budou skutečné ve vztahu k průmyslovým plynům v Číně do jisté míry i v Indii, tam průmysloví operátoři mění způsob výroby, aby využili příjmy z offsetů, které vznikají tady v Evropě A to je skandál, musí se to rychle napravit. Komise musí předložit návrhy a musí členské státy v této oblasti podpořit. A poslední věc, o tom jsem ještě nemluvil. WWF připouští CCS, ale potřebujeme účinný legislativní rámec. Směrnice o geologickém ukládání, která byla přijata v rámci klimatického balíčku před dvěma lety, je dobrý předpis. Podle nás to souvisí i s další environmentální legislativou. Pokud toto bude platit a pokud se tím budeme řídit, pak bude CCS něčím, s čím můžeme souhlasit. A já půjdu dál. Takže eh, krátce ještě zpět k dotacím na uhlí. To je politická záležitost. Jakou lhůtu budeme mít? Možná, že to se dohodne na summitu a ne mezi ministry pro konkurenceschopnost v prosinci. WWF vyzývá všechny poslance i všechny z ostatních institucí, kteří tady možná jsou, aby podpořili návrh komise bez nějakých zásadních změn. Aby lhuta vypršela v roce 2014, jak to navrhuje komise, a abyste nepodpořili žádná prodloužení, aby žádná instituce prodloužení nepodpořila. Zvlášť 2018, což je ten termín, který dnes vzešel z výboru pro hospodářskou soutěž. To byste měli zamítnout parlamentu. A ještě zajímavější je, a já chápu, že už mám jenom asi dvě minuty, když ukončíme dotace, které se udělují přímo, neměli bychom umožnit nové dotace, které se budou udělovat nepřímo. Nicméně to se třeba dnes navrhuje ve Španělsku. Dva pánové na této fotografii, předseda Barroso a místo předseda Almunia, prosadili v září v kolegiu komisařů s nepříliš nadšenou podporou kolegů rozhodnutí bez námitek na základě návrhu španělské vlády, aby se část elektrárenského trhu ve Španělsku vyhradila výlučně pro domácí uhlí. Od té doby, kdy bylo v září toto rozhodnutí přijato, se věci trošku změnily. To rozhodnutí minulý týden Evropský soudní dvůr pozastavil a očekává se slyšení o zákonnosti tohoto rozhodnutí komise a tím pádem také o zákonnosti španělského návrhu. Pokud, a to je poslední stránka, pokud se dokážeme vypořádat s některými z těch otázek, o kterých jsem mluvil, to znamená s reformou ETS, ukončení národních dotací, zajištění toho, že nebudeme mít žádné nové dotace, které by se nám tam dostaly zadními vrátky, pak potenciál pro nevládní organizace v oblasti životního prostředí, aby byly proaktivní, pokud je o zpracování budoucího rámce pro uhlí. Určitě nějaký bude. Zvlášť, jak jsem říkal, WWF souhlasí s CCS, a je také nutné odpovídajícím způsobem řešit naše celkové cíle z hlediska změny klimatu. Jsme spíš pragmatici než dogmatici. To bych možná neměla rozvádět, protože není čas. Je možné, že ETS nebude fungovat, pokud jde o dostatečně rychlý vývoj, a to je politická debata, která je teď uzavřená, protože příslušná směrnice už byla v létě také uzavřená, ale pokud se v budoucnu znovu otevře, možná bude nutné zvážit normativní regulaci emisí, stejně jako to máme u síry a u dalších znečišťujících látek, abychom zajistili, že v souladu s požadavky životního prostředí nebude v systému nevhodné uhlí a pokud společnosti budou chtít využívat CC, pardon, uhlí bez CCS, musí proto být odpovídající rámec. A předposlední věc. ETS. A to je možná moc složité. Abych to říkal. ETS je zatím nevyzrálý nástroj. A celkově nemáme odpovídající reakci z regulačního hlediska, pokud je o změnu klimatu. Možnost jednotlivých členských států využívat pravomoci, které mají podle směrnice o elektřině z hlediska nové kapacity, to je kapitola 3 této směrnice. Řada z vás to jistě zná, váš výbor to řešil. Nicméně členské státy mají pravomoc souhlasit s novou kapacitou. Tyto pravomoci se musí využívat moudře, pokud jde o nové elektrárny s vysokými emisemi. Takže politika změny klimatu se nám zase vrátí. Musíme zajistit, že v budoucnu nebudeme v situaci, kdy bude obtížnější reagovat na tyto problémy mm, se změnou klimatu, protože dnes přijmeme nesprávná rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme, tímto jsme si vyslechli příspěvky všech řečníků. Eh, my eh, teď eh, si vyslechneme příspěvky našich kolegů. Prosím každého, aby se omezil na dvě minuty, víc nestihneme, protože chceme dát příležitost také zástupci komise. Takže první, kdo se hlásil o slovo, byla paní Kavalio. Já bych ráda poděkovala všem řečníkům. Většina z nich hodně mluvila o účinnosti, o CO2. Ale vy předpokládáte, že problém je vyřešený. Už máme hodně výzkumu, ale většina technologií, které jsou k dispozici, jsou vysoce nákladné a ve většině zemí se stále ještě nevyužívají. A je pravda, že se toho hodně dělá, pokud je o opětné spalování a tak dále, ale velice malé částice a těžké kovy stále představují problém. Jaké je proto řešení? Co si o tom myslíte? Protože to je velice nebezpečné pro lidské zdraví a zdraví obecně. Druhá otázka. Ten superkritický projekt. Ten superkritický projekt už nějakou dobu probíhá. Já jsem pracovala na jednom z prvních demonstračních programů. Tehdy to mělo na starosti generální ředitelství 17. Jak se ten projekt dá urychlit? Souvisí problémy s materiály a s teplotou? A moje poslední otázka. Nedávno se znovu hodnotila dostupnost uhlí. Jižní Afrika minulý týden vydala zprávu a podle ní jsou rezervy, které podle předchozích odhadů měly, jsou mnohem nižší. Je to otázka jenom Jižní Afriky? Nebo jste si vědomi dalších takových přehodnocení, pokud je o dostupnost zdrojů. A poslední věc pro pana Johnsona. Já naprosto souhlasím s těmi obavami, které se týkají průmyslových plynů. Já jsem se včera komise ptala, co přesně se s tím dá dělat, nejenom v budoucnu u CDM, ale také bezprostředně. pokud je o ty licence z těch, těchto projektů v Číně a paní komisařka reagovala velice pozitivně, říkala, že její útvary se tím zabývají, abychom vymysleli, jak ten problém vyřešit, abychom nebyli nuceni přijímat všechny tyto licence, protože to by odklánilo prostředky z Evropy do Číny. Děkuji. Kolega Girek. Pan kolega Girek. Děkuji, já budu stručnější. Já chci říci, že sdílím názor pana Johnstona, eh, že nezdílím názor pana Johnstona, co se týče CCS. Eh, ta zpráva musí být pozměněna, protože není v pořádku. Proč? Protože eh, počítá s výstavbou nových, efektivních a účinných elektráren s účinností 50 až 60 A takovéto elektrárny tato zpráva vlastně blokuje. Proč? Protože i pro ostatní fosilní paliva se zavádí CCS. Možná, že tato spravedlnost, eh, by se, tato vyváženost by se měla eh, pozměnit. Já bych měl v této souvislosti otázku. Neměla by se zavést nějaká právní úprava, pomocí které bychom již nyní ehm, stavěli eh, uhelné elektrárny s účinností nad 50 a neměla by být zcela oddělena od nevyřešeného problému CCS. Davis vychází z toho, že u uhelných elektráren nutně potřebujeme CCS, jinak bychom je neměli stavět. Děkuji. Uh <laughs> Perdón, presidente, no le escuchado bien. Děkuji, omlouvám se, pane předsedo, já jsem neslyšela, že jste mě udělil slovo. Eh, každopádně děkuji. Děkuji také jménem své politické skupiny všem expertům, všem přednášejícím. Já jsem si s velkým zájmem vyslechla eh, příspěvky na toto téma, které v tomto výboru a v mé politické skupině vede vždy k velmi rozrušeným debatám. Moji kolegové vědí, že já, co se týče otázky uzavírání eh, eh, nekonkurenceschopných dolů, jsem, eh, mám vždycky velmi vyhraněné stanovisko a okamžité uzavření těchto dolů v mnoha regionech nebo v členských zemích by mělo katastrofální dopady, protože by tam bylo najednou mnoho nezaměstnaných a utrpěla by tím mm, teritoriální sociální soudržnost. Pro mě je velmi důležité, aby počet eh, nezaměstnaných eh, byl nějakým způsobem eh, stabilizován nebo aby se nezvyšoval. A eh, co se týče pracovních míst, tam musíme dosáhnout určité vyváženosti. Eh, vy jste tady mluvili o přechodu nebo o, o, o změnách využívání uhlí, eh, tak aby hm, tedy důlní průmysl zůstal konkurenceschopný. Já bych chtěla Eh, poukázat na eh, konkrétní aktivity. Eh, některé z nich zde byly zmíněny. Můžete konkretizovat, které aktivity nebo které snahy považujete za muchísimo de competitividad nadějné, za vhodné. Vy jste často mluvil o, mluvili o konkurenceschopnosti eh, dolů a eh, polští kolegové polský kolega říkal, mluvil o ropě a, eh, a pro, o provozních nákladech. Já se ptám, co to je konkurenceschopný důl? Můžete to nějak nadefinovat? Um, a další věc je spoluzodpovědnost komise za tyto otázky, za výzkum v této oblasti, za výzkum za, zaměřený na snižování emisí CO2. E, moje otázka zní, je skutečně proveditelné, reálné myslet si, e, že v blízké budoucnosti můžeme počítat s tím, že uhlí nebude jaksi konkurovat eh, obnovitelným zdrojům energie? Eh, pan Soza Wagner. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál našim referentům k jejich jasným a konkrétním příspěvkům. Měl bych dvě otázky. Eh, první, můžete blíže vysvětlit jaký je eh, stav eh, výzkumu týkající se snižování emisí CO2 a ukládání, skladování CO2, jaké zařízení je k tomu zapotřebí a kolik to stojí. A druhá otázka. Jaké rozdíly v kvalitě existují mezi jednotlivými druhy uhlí v Evropě? Eh, může nám pan Pola eh, vysvětlit, jaké rozdíly jsou ve Španělsku mezi jednotlivými druhy uhlí? Eh, děkuji, Klod Tomas. Děkuji a děkuji řečníkům. Mám jednu otázku na pana Píkače. Děkujeme za to, že jste pro klima. Není to tak ve všech případech. A mám jednu otázku. Pokud souhlasíte s tím, že zachycování uhlíku dá uhlí budoucnost, anebo mu ji nedá? Pak bych rád slyšel odpověď na následující otázku. Ten referenční scénář, který byl zveřejněn v říjnu, to je poslední scénář, podrobný scénář komise, uvádí, že nemáme žádný obchodní model dnes, pokud je o 20% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Pokud má uhlík cenu 10 nebo 15, pak je zachycování uhlíku příliš nákladné. To neprojde. Nebude se do toho investovat, kromě nějakých čtyř nebo pěti demonstračních závodů. Takže jako uhelný sektor. Víste, proti přechodu z 20 na 30 u skleníkových plynů, což by navýšilo cenu uhlíku. Vy jste proti standardu, environmentálnímu standardu, což by zakázal konvenční investice, aby vznikl trh pro zachycování uhlíku. Takže já to nechápu. Zachycování uhlíku bude odůvodněné jenom tehdy, když odmítneme veškeré konvenční investice. Pak vznikne trh pro CCS, anebo když stoupne cena uhlíku. A váš sektor je proti environmentálnímu standardu a váš sektor je proti agresivnějším nebo ambicioznějším cílům pro e, skleníkové plyny. Takže já to nechápu, když vy nám nepomůžete, buď prosadit ten standard, anebo vyšší cenu uhlíku? To je moje první otázka. A druhá otázka je na pana Johnsona. Kdybych byl tvrdý, tak bych řekl WWF, vy jste pro strategii CCS. Vy jste v podstatě řekli uhelnému sektoru, že je tady možnost přežití. A proto emise CO2 skleníkových plynů pochází ze stávajících elektráren v Evropě a pokračují. A vy jste sami říkali, že to není otázka toho, že v roce 2090 musí být minus 95%. Je to otázka rozpočtu. A musíme si být vědomi toho, že když Německo nebo to 95% snížení do roku 2050 40 až 50 emisí bude do roku 2020. Takže vy jste v jistém smyslu otevřeli dveře tomu, aby dál fungovaly konvenční elektrárny. Takže Jakou má VVF strategii na základě toho rozpočtového přístupu, abychom teď snížili CO2? To je náš problém. Nächste Frage, Christian Ehler. Christian Ehler, další otázka. Já jsem vám velmi vděčný za to, že jste nás uchránili toho, co Claude Turmes uh, Eh, nám pořád podsouvá. Etnocentrický mm, přístup, pohled na svět eh, formuluje takové hypotézy, eh, které se, se přenášejí potom na mezinárodní vývoj. V Čína zveřejnila strategický plán před 14 dny, eh, že se bude podílet na eh, mezinárodním výrobě eh, uhlí. Ruský ministerský předseda Medveděv řekl před třemi měsíci, že Rusko plánuje veškerou svoji výrobu elektrické energie založit na uhelných elektrárnách a stane se k dovozci uhl, stane se dovozcem uhlí, zatímco nyní uhlí vyváží. Čili my jsme tady v parlamentu přesvědčeni o tom, že jestli vůbec dokážeme dosáhnout a chceme dosáhnout eh, klimatických cílů v mezinárodním eh, kontextu, eh, že neúspěch ekonomický, neúspěch Evropy bude i ekologickým neúspěchem, tak se budeme muset eh, zabývat otázkou efektivních a účinných eh, uhelných elektráren a CCS. Mám dvě otázky. Za prvé, je eh, velmi zajímavé, eh, jak eh, před, jaký předpokládáte, že bude vývoj cen uhlí. Jaký je váš odhad? My jsme tady si vyslechli, že uhlí je levná energie, technologie, ale je to pravda i v souvislosti mm, s plynárenstvím evropským a s mezinárodním vývojem dosavadním. Eh, to je první otázka. A druhá otázka, a ta, a tehdy, tady není špatně, co říká Claude Termes, eh, jak vidíte momentálně otázku vývoje ceny v souvislosti s CCS. Komise tady um, přednesla určité stanovisko, jestli bylo ekonomické nebo politické, to nevím, ale ta otázka zůstala vlastně nezodpovězená. Otázka vývoje ceny CCS. A třetí otázka, kterou mám, to je ta zní, jak vysoká je podle vás pravděpodobnost toho, že v oblasti, tedy v Evropě, a jejich členských státech Evropské unie dojde k e, implementaci směrnice o CCS. Máme rozdílné e, plány, e, rozdílné představy, ale budeme muset sjednotit své investice v této oblasti. Dobře, teď je, budeme, dáme příležitost našim přednášejícím, aby zodpověděli vaše otázky. Takže jako první dostane slovo pan Johnston, který mluvil jako poslední a já bych vás prosil, abyste se pokusili vždycky zareagovat na několik otázek, abychom to jaksi eh, celé zahustili. Pane Johnston, máte slovo, prosím. Um, Mrs. Paní Cavallo, CDM, jak jste říkala, tady se shodneme. To se reguluje na dvou úrovních, tento trh. Jedna je celosvětová, jedna je evropská. Asi nedojde k dohodě o dalším posunu na celosvětové úrovni v této fázi. Na evropské úrovni to udělat můžeme. A máme už teď určité rezervní pravomoci ve směrnici o ETS. Komise takový krok může udělat, pokud bude mít podporu členských států. Takže z obsahového hlediska se dohodneme. Jde jenom o to, aby ty příslušné útvary něco začaly dělat. Pan Girek tady není, ale já do, stejně do záznamu odpovím. Já myslím, že my se nezhodneme, pokud jde o výklad směrnice o geologickém skladování nebo uskladnění. pokud je tady jeho asistent, nebo pokud se tomu chce věnovat dál, můžeme se k tomu vrátit, pokud je o to, co v té změnici je nebo není. Paní Riera Madral? Jaká je tady naděje ve Španělsku, zvlášť v postižené části Španělska pro upadající uhelný sektor? Pokud vím, zůstává zhruba 4 000 pracovních míst v produkci uhlí ve Španělsku. V obnovitelném sektoru, jak už bylo řečeno, ten ve Španělsku hodně rychle rostl a má také ve Španělsku politickou podporu a to musíme pochválit. Pokud vím, tak tam je asi 200 tisíc pracovních míst ve vaší zemi v tomto sektoru. V průmyslových sektorech, jako je energetika, se věci mění, dochází k průmyslovým změnám Mluvíme o průmyslové změně v celé řadě odvětví v evropské ekonomice. A ve Španělsku jsou určité konkrétní problémy v souvislosti s uhlím, o tom už jsem také mluvil, ale musíme uznat, že Španělsko bylo úspěšné v obnovitelném sektoru. Pan Turmes, rozpočet, nebo konkrétně CCS. Já myslím, že jsem říkal po většinu času, pokud ne pořád, že my souhlasíme s CCS. ale to je něco jiného, než kdybychom podpořili CCS. My akceptujeme CCS, to je pasivní, ale nechceme ho aktivně podpořit na různých fórech. Akceptovat to je něco jiného. U EPS a u dalších regulačních otázek o tom jsem nemluvil, protože už jsem neměl čas, ale měl jsem to ve svých slajdech. Zřejmě to částečně znáte, protože jste byl stínovým zpravodajem pro směrnici o průmyslových emisích při prvním čtení, v ideálním případě jsme měli mít nějaký standard pro emise, který by vedl právě k tomu, o čem jste mluvil. Mělo to být v této legislativě. A rada to nakonec schválila vlastně teprve v pondělí, včera, tento týden. Z celé řady politických důvodů tato legislativa není natolik silná, jak mohla být. Jak už jsem říkal, Nemluvil jsem o tom, že by se to v budoucnosti mohlo znovu otevřít a využít také pro kontrolu klimatu i dalších emisí. A pokud jde o oživení, obnovení globálního, nejenom evropského procesu pro ochranu klimatu na všech úrovních, to musí být jedno z opatření, které potřebujeme zavést. Ale jinak se, myslím, zhodneme. A to je asi vše. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám. Love Alonso. Sí, muchas gracias, presidente. Contestando... Děkuji, pane předsedo. Zodpovím některé otázky včetně otázky, která byla zaměřena přímo na mě. Co se týče ochrany životního prostředí a emisí, tak ve Španělsku jsme provedli střednědobé investice mezi 70 a 100 e, miliony do jednotlivých elektráren. Šlo o to, abychom snížili emise dusíku a emise síry. To je bod, o kterém jsem chtěl hovořit. Zároveň se jedná o energetickou samostatnost na straně jedné, ale na straně druhé o to, že evropské země by neměly podléhat vysokým výkyvům cen. Podle směrnic Evropské unie a podle hlavních směrů Evropské unie, tak vám mohu říci, že mezi lety 1990 a 2005 v těžební oblasti došlo ke snížení z 230 na 19,2 tuny, došlo ke snížení mnoha pracovních míst, zhruba asi 100 10 tisíc přímých pracovních míst a potom odpadlo celá řada takových pracovních míst, které byly nebezprostředně spojeny s touto činností. Vypadá to tedy tak, že náš sektor se musel velmi tvrdě přizpůsobit změněným podmínkám. A potom ke konkurenci v těžební oblasti. To není věc, která je upravena zákony. Parametry, které zde používáme, to je skutečně cena na světovém trhu. A v roce 2009 byla tato cena vyšší ve Španělsku než na světových trzích. Ale světová cena podle zvyšující se poptávky asi stoupne a tím pádem stoupne i cena na území Španělska. Souvisí to také s konkurenceschopností tohoto sektoru. A nyní k obnovitelným energiím. Španělsko je dobrým příkladem toho, že lze podporovat jak obnovitelné zdroje, tak podporovat strategické Eh, historické zdroje, konkrétně uhlí. A když se podíváme na nejvyšší zátěž, špičkovou zátěž, ta v roce 2007, to bylo 4,7 eh, miliardy megawatt a z 18% to bylo vykryto uhlím a z 16% obnovitelnými energiemi ačkoliv tyto energie mají vyšší kapacitu. Tyto energie mají různý obsah síry, různý obsah dusíku a naše elektrárny se vycházejí z uhelného mixu. Mají různý obsah SO2 a NOx což znamená, že je zapotřebí v tomto směru se ještě snažit tu situaci vylepšit. A nyní k vývoji projektu CCS. Existuje zde dobrý příklad z Asturie, to je takzvané dodatečné spalování to e, nám dává určitou naději. Provedli jsme studie proveditelnosti a do roku 2014 má být uskutečněn pilotní projekt v hodnotě asi 15 MW, který se má, tento výkon se má potom zvýšit až na 300 MW. To je určitá výhoda, protože zde existuje možnost dovybavit již existující elektrárny. Ve Španělsku máme 11 státních rezerv, které se zabývají také průzkumem možných úložišť CO dvě. A to, co řekl pan Johnson, Johnston o legalitě či nelegalitě. Já si myslím, že to je otázka, která nebyla nikdy kladena, protože to odpovídá článku 115 směrnice 2009-72 Rady. A v této souvislosti nemůžeme akceptovat aby došlo k zastavení těžby v roce 2014. To by znamenalo, že bude porušena zásada Evropské unie platná několik let, která zní, že je třeba mít strategické rezervy. A v tomto případě by to nemělo platit. Toť vše z mé strany. Herrn als Wort Pikač jako další. Hmm. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Paní Carvalho, co se týče částic. E, skutečně je to těžký e, technický mm, problém. Od roku 2014 bude platit nová směrnice o emisích z průmyslových zdrojů, kde budou e, normy zpřísněny. A budou mm, tam předepsány, bude tam povinná instalace odsiřovacích zařízení, což povede k tomu, že částice e, budou e, zachyceny. E, pan profesor Gierek už tady není, ale zatím neexistuje zákaz zřizování elektráren s účinností nad 50 tyto elektrárny jsou mnohem dražší než běžné konvenční elektrárny. Ehm, stavební materiály musí být mnohem dražší a proto by ehm, energie, vyrobená energie potom nebyla na trhu konkurenceschopná. Paní ehm, Reka Mantnel eh, o těch mm, šachtách. My máme v Polsku 117 tisíc lidí, kteří pracují přímo v eh, důlním průmyslu na šachtách. Většina z podniků jsou konkurenceschopné podniky a 75 milionů tun eh, vytěží a příplatek k tomu je 100 milionů eur. E, pokud bychom měli lepší systém řízení, tak bychom mohli vycházet z toho, že většina e, dolů bude konkurenceschopná a nebudeme potřebovat pro ně žádnou, nebudou potřebovat žádnou finanční podporu, žádné dotace, ale jedná se o tak velkou skupinu občanů a jejich rodin, rodinných příslušníků, že eh, je těžké si představit, že by eh, v Polsku eh, se těžba uhlí úplně pozastavila. Pak tady zazněly otázky, jaké jsou náklady na výrobu energie s využitím instalací CCS. Eh, odhaduje se, že v komerční fázi eh, by celé ty eh, více náklady činily 35 eur na tunu. Tolik bychom tedy museli zvýšit cenu jedné megawatt hodiny. Samozřejmě, pokud by emise eh, zůstaly ve stávajícím systému, tak by tato technologie už nebyla konkurenceschopná. Ale pokud eh, náklady na CCS, pokud už mluvíme o nákladech na CCS, tak my zapomínáme na dotace na obnovitelné zdroje energie. Eh, to, jsou, to je 40 až 45 eur na megawatt hodinu a v Polsku tento dotace činí dokonce 70 eur na megawatt hodinu. Eh, pokud bychom teď eh, mohli využívat čistou energii z uhlí, jejíž cena by byla jenom 35 eur, tak by to bylo rozhodně přijatelné. A e, samozřejmě zvýšilo by to náklady na energie, protože e, uhlí e, má vysoký podíl v rámci toho mixu. Myslím si, že předpisy v oblasti emisí budou zvyšovat ceny. 1,74% na trhu povede k tomu, že ceny se budou zvyšovat. Myslím si, že technologie CCS je konkurenceschopná, nebo bude možná za 10, za 12 let, ale ten den přijde za předpokladu, že e, si teď e, vytvoříme pilotní zařízení, na kterých e, tyto technologie vyzkoušíme, budeme zvyšovat jejich účinnost tak, aby se vyplatila, protože tím, že se stane levnější. A na závěr ještě tady zazněla otázka pana Ehlerse, <clears throat> jaké šance, jaká je šance na to, aby, že členské státy budou implementovat směrnici o CCS. Ano, skutečně existuje problém s přijetím, s akceptováním eh, eh, CCS technologií jak na straně politiky, tak i na straně administrativy je mm, částečně nesrozumitelná, naráží na určité pochybnosti a poslanci národních parlamentů nejsou ochotni tyto technologie podpořit. A tam, kde eh, existují pilotní pilotní zařízení, eh, tam, eh, nebo kde budou existovat, tam musí být implementována tato směrnice, to je požadavek EU. Děkuji za vaši odpověď a jako poslední se ujme slova pan eh, Jexli, prosím. Many thanks. Dobrá, děkuji, ještě jednou děkuji. Pane předsedo, byla tady celá řada otázek a už také řada odpovědí a já se k tomu pokusím připojit další odpovědi. Pokud mi něco unikne, něco důležitého, tak mi prosím všechno připomeňte nakonec. Za prvé byla tady otázka na rezervy zásoby uhlí a na to, že v Jižní Africe teď snížili předpovědi. To mi uniklo. To číslo, které jsem použil já, je z TGR, což je německý orgán, který je považován jako eh, za, za nejlepší zdroj údajů o uhlí, ale mluvil jsem také o náležištích, to znamená o veškerém tom uhlí, které vůbec máme. A říkal jsem, že je to sedmkrát víc než zásoby. A já myslím, že důležité je to, že definice zásob záleží na tom, co se dá z ekonomického hlediska dobývat a co už se prokázalo. Takže je samozřejmě jasné, že vznikají otázky jak daleko je třeba uhlí od příslušné infrastruktury. Takže ano, ta čísla, která se týkají zásob, se budou lišit, pokud jde o různé orgány. A také pokud jde o to, co klasifikujeme jako rezervu a co jako naleziště nebo zásobu. TGR uvádí 144 let, někdo jiný 190 let. To je velký rozdíl, ale stejně je to pořád ještě hodně. já doufám, že tím se to trošku vyjasňuje. A byla tady celá řada otázek na zaměstnanost v uhelném sektoru, především ve vztahu ke Španělsku. A tady bych měl říct, že od té doby, co jsem začal pracovat v uhelném sektoru ve Spojeném království, přišli jsme zhruba o 235 tisíc pracovních míst v uhelném sektoru ve Spojeném království a zbývá asi 5 tisíc. Takže pokud jde o to, jak k těmto problémům přistoupit, lepší zkušenosti než Spojené království zřejmě nikdo nemá. A to hodně souvisí také s tím, že potřebujete silnou ekonomiku, abyste lidem našli další uplatnění, pokud přijdou o práci. A samozřejmě je to také otázka mobility pracovních sil. Ale měl bych říct, že přestože Spojené království přišlo o všechna ta pracovní místa v ohodném sektoru a snížil se počet dolů, Spojené království se stalo jedním z největších dovozců uhlí. Před čtyřmi pěti lety bylo Spojené království čtvrtým největším dovozcem uhlí. Teď nás předběhla Indie a Čína, ale rozhodně se nedá předpokládat, že to nemá žádné výhody pro životní prostředí, když se omezí zaměstnanost anebo produkce uhlí ve Spojeném království. Nesmíme zapomínat, že otázky životní prostředí, které souvisejí s uhlím, se týkají spalování a ne výroby. A když zavřeme důl, bude to prostě znamenat, že budeme dovážet uhlí ze zbytku světa, tak to v podstatě nemá žádný dopad na životní prostředí v Evropě. Byla tady otázka, co znamená konkurenceschopný důl. To je důl, nebo do jisté míry to závisí na povaze e, náleziště a geologii. Souvisí to s kapitálovými investicemi, s hloubkou dolu, s tloušťkou stěn a tak dále. Takže některé doly jsou ze své povahy více konkurenceschopné než jiné. A bohužel spousta dolů v Evropě konkurenceschopná není. Ne proto, že tam chybí technologie, ale protože jsou ve velké hloubce a mají velmi obtížné podmínky. Byla tady otázka na kvalitu uhlí v Evropě. Jsou tady velké odchylky z hlediska kvality v Evropě a já myslím, že bychom měli říct, že elektrárny je možné vyprojektovat tak, aby mohly spalovat prakticky cokoliv. Když mluvíme třeba o emisích klasických znečišťujících prostředků nebo o provozu kotlů, samozřejmě obtížné může být, nahradit jedno palivo něčím podstatně jiným, odlišným, ale každé uhlí, které se vyrábí v Evropě, lze spalovat, pokud budete mít tu správnou technologii. Byla tady řada otázek na CCS, konkrétně na obchodní model pro sekvestraci, obchodní model pro CCS. A já myslím, že na to už odpověděl pan Pěkač. Já bych se zeptal na podobnou věc, jaký je obchodní model pro obnovitelné zdroje, jaký je obchodní model pro jadernou energii. Pokud se zabýváte jenom tím příslušným nástrojem pro obchodování s povolenkami, o tom se právě mluvilo, program obchodování s povolenkami jako takový nestačí, aby byl jakýmsi motorem investic do jakékoliv nízkouhlíkové technologie, nebo možná ne jakékoliv, možná kromě uh, větrné energie na pobřeží. A já myslím, že většina lidí připouští, že CCS, i když ty projekty jsou opravdu velké, pokud jde o náklady na kilowattu vyrobené elektřiny, jsou zřejmě srovnatelné nebo možná nižší než u řady obnovitelných technologií. Také jste pana Johnstona obvinil z toho, že umožňuje uhelnému sektoru přežití. Já myslím, že tady musíme postavit evropské, evropský postoj vůči světovému postoji. Ve světě vůbec uhelný sektor nepotřebuje pomoc, aby přežil. Má zajištěnou budoucnost mimo Evropu. A já si proto myslím, že se vracíme k té otázce, kterou jsem položil já ve svém vystoupení. Chce být Evropa součástí, anebo chce ven? A já myslím, že pokud Evropa nebude chtít používat uhlí, bude to znamenat ztrátu nejenom pro uhelný sektor, ale i pro celou evropskou ekonomiku protože budeme mít nákladnější opatření na přizpůsobení se změnám klimatu a nebudeme moc světu ukázat, jak používat uhlí čistým způsobem. Já jsem se pokusil odpovědět na řadu otázek. Pokud si myslíte, že jsem na něco zapomněl, tak mi prosím řekněte. Děkuji vám za vaše odpovědi a tím pádem jsme vlastně pro dnešek hotovi. Máme tady ještě hosta s překvapením. Není to překvapení, bylo to domluveno. Eh, pan generální ředitel eh, Filip Love přišel a rádi bychom si vyslechli jeho příspěvek na téma uhlí. Samozřejmě, že on nemůže reagovat na přednášky, ale eh, určitě bude chtít také něco říci. Prosím, máte slovo. Dobrý den, Omlouvám se řečníkům, že jsem si nemohl vyslechnout jejich vystoupení, ale rozhodně mi něco řekl kolega, který tady byl. Já bych řekl jenom několik takových um, základních věcí z hlediska celkové evropské politiky a týká se to uhlí i CCS. V Evropské unii z pěti nevyužíváme uhlí, pro elektřinu, 30 tepla pochází z uhelných elektráren. Černé a hnědé uhlí hodně přispívá k zabezpečení dodávek energie. Nicméně máme také konkurenceschopnou domácí výrobu v celé řadě členských států a dovoz pochází z diversifikovaných zdrojů ale současně asi 80 skleníkových plynů pochází z výroby energie nebo použití energie. CO2 ze spalování uhlí je hlavním zdrojem. A jak jste samozřejmě v této diskuzi uváděli, Evropská rada nás zavázala, abychom omezili emise skleníkových plynů do roku 2050 o 80 až 95 v porovnání s úrovní z roku 1990. A je jasné, že bude velice obtížné vyhnout se nebo v podstatě naprosto zásadně ředit, řešit otázku omezování skleníkových plynů ve vztahu k uhlí. producenti uhlí mají dobré zkušenosti s tím, co dokáže zvýšit účinnost a mezi dopad na životní prostředí. Ale musíme z toho vycházet dál, dál. A zásadní výzvu představují samozřejmě technologie CCS. Ty byly v zásadě velice slibné, ale Evropa se musí postarat o to, že se tyto přísliby také naplní. Je to technologická výzva, komerční výzva, to je jasné a také výzva z hlediska akceptace v očích veřejnosti, pokud je o přepravu a ukládání uhlíku. Musíme se tím opravdu zabývat. Nicméně je celkem jasné, že aby to bylo úspěšné, tyto technologie jako celek by nám opravdu usnadnily naplnění cílů snižování. A jak víte, Evropská unie jako celek věnovala asi miliardu eur z plánu obnovy na podporu těchto technologií. A dá se očekávat další podpora z příjmu z programu obchodování s povolenkami. A je jasné, že to bude i nadále součástí strategie Energie 2020, kterou komise předloží a schválí zítra. Tato strategie se bude projednávat na Radě ministrů pro energetiku v prosinci a my také se zájmem očekáváme zprávu parlamentu k tomu průběžnému dokumentu, který byl zpracován v rámci příprav na tuto energetickou strategii. A tady musím zdůraznit, že strategie na evropské úrovni nepřistupuje k energetické politice tak, že se zabývá různými palivy a že by identifikovala prioritní oblasti pro budoucí iniciativy Evropské unie. Energetickou účinnost, integraci energetických trhů a sítí, ochranu spotřebitele, zachování vůdčího postavení v určitých technologiích a eh, rozvoj jednoznačného vnějšího rozměru evropské politiky. Proč? Protože energetický mix je především záležitost, o které by se mělo mluvit hlavně na národní úrovni. se širokou veřejností, s vládami, v parlamentech. A proto komise rozhodně zohlední tu aktivní debatu, která teď probíhá o energetickém mixu, ať už se to týká jádra, uhlí, CCS, plynu nebo vyššího procenta obnovitelných zdrojů. A odrazí se to v cestovní mapě do roku 2050. A to se chystáme předložit v první polovině příštího roku. Ta cestovní mapa nebude obsahovat jeden jediný předpis nebo recept, protože si myslíme, že jak rada, tak parlament se tím musí zabývat a musíme do tohoto energetického mixu začlenit, zapracovat ambice a rozhodnutí, ve kterých se budou odrážet národní debaty, které teď probíhají A pouze postupné budování důvěry v určité scénáře, v to, že Evropa jako taková bude schopná rozvíjet tuto politiku úspěšně, teprve toto povede k úspěchům. Musíme co nejvíce využít domácí zdroje. CCS může nadále hrát důležitou roli v energetickém mixu, ale jak už jsem říkal, platí určité podmínky, předpoklady, jsou tady určité výzvy v neposlední řadě i ta technologická a komerční, ale také akceptovatelnost hlediska veřejnosti a to, do jaké míry mohou národní rozpočty, se nějakou v jiných oblastech nových technologií, jako jsou obnovitelné zdroje, podpořit podporu veřejnosti pro výzkum i vývoj. A jedna věc je jasná, výzva dekarbonizace bude vyžadovat úsilí ve všech oblastech, nepřetržité úsilí, ať už se jedná o CCS, obnovitelné zdroje nebo další formy energie šetrné k životnímu prostředí. To je z mé strany vše, pane předsedo. Jistě se k této věci ještě vrátíme i ve zprávě o pokroku, pokud jde o stav našich financí, projektů v této oblasti. Jistě víte, že máme řadu demonstračních projektů, ty teď financujeme podporujeme asi šest demonstračních projektů. A to by v zásadě mělo představovat dobrou podporu pro cíl urychlení vývoje a mělo by rychlé přijetí na trhu. Nicméně čeká nás řada výzev. Děkuji. Äh, Děkuji. Panelové, eh, Děkuji kolegům, děkuji našim referentům, eh, děkuji všem, kteří přispěli k organizaci toho dnešního dne. Přeji vám hezký večer.